Äh, recht herzlich begrüßen. Chtěla bych vás srdečně pozdravit. Nezačínáme úplně přesně, ale téměř přesně. Začneme s pořadem jednání. Dnes dopoledne budeme pracovat podle pozvánky. Dostali jste ji všichni včas. Doufám, že nemáte poznámky k pořadu jednání, takže pořad jednání je přijat. Dále sdělení předsedy. Kolegové zpravodajové k COP17 k tomuto usnesení dosáhli dohody. Text byl podepsán a byl předložen výboru Envy. Takže je to jasné. Byl jsem upozorněn na to, že formálně, aby se nestala nějaká chyba, se zeptat na otázku různé. V otázce různé musíme také rozhodnout, eh, že eh, dohoda mezi stínovými zpravodají eh, bude přijata v bodě různé. Toto jsem zapomněl, takže tak to uděláme a pak eh, to zapracujeme. Nyní k zápisům. Máte prosím poznámky k zápisům. Eh, naučili jste se je na spaměť? Pokud ano, tak budeme pokračovat. A dostávám se ke čtvrtému bodu. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA. Eh, zde je s pravodajem kolega Čičesta, takže mu dávám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme tedy Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací, ENISA. Možná si vzpomenete, že tato agentura byla ustavena před časem, eh, začátkem těch zlobivých let, jak se jim někdy říká, noughties. Ehm, prodloužili jsme eh, funkční období této agentury eh, v roce 2008 a v tomto roce jsme opět prodloužili eh, mandát této agentury, tak abychom získali čas na zvážení zásadnějších návrhů komise týkajících se přepracování celého mandátu agentury. A museli jsme v první řadě e, řešit základní klíčovou otázku. Zda by vůbec tato agentura měla nadále působit, zda má svůj raison d'être a s tím se pojí ještě další otázka, která se bude odvět od odpovědi na tu první, a totiž, jakým způsobem eh, by tato agentura měla nadále fungovat. Zadali jsme studii, kterou jsme obdrželi v červenci proběhlo také slyšení u nás ve výboru, kde jsme se vyslechli mnoho informací o způsobu činnosti agentury, o její úloze, o jejím rozsahu působnosti a o tom, jaké změny připadají nyní v úvahu. Výsledkem poté byl náš závěr, že tuto agenturu skutečně potřebujeme, že by měla i nadále vykonávat svoji činnost ale ne ve stejné podobě jako do posud. Proč ne ve stejné podobě? Protože jsou zde zásadní otázky v oblasti řízení, zásadní cíle, v oblasti řízení a také některé operativní aspekty související s účinností a efektivitou působení této agentury, eh, kde situace není celá uspokojivá. A je třeba tedy ten mandát změnit, tak, abychom posílili řídící strukturu, abychom mohli přesněji specifikovat cíle a úkoly agentury a také mohly poskytnout doporučení ke zlepšení její účinnosti a, efektivity její práce. Rád bych poskytl jeden příklad eh, potíží, kterým agentura čelí. Agentura má nějakých 60-70 zaměstnanců. Většina z nich eh, vykonává administrativní práci. Jsou to administrativní pracovníci. Eh, ti samotní odborníci kteří se věnují tedy počítačové eh, bezpečnosti, bezpečnosti sítí, ti vysoce kvalifikovaní eh, počítačoví odborníci, a těch není mnoho. Je to malý tým. A těto lidé eh, musí často cestovat po Evropě, aby se mohli setkat se svými protěžky v členských státech, a aby zavedli, aby si vytvořili síť kontaktu, konec je to agentura pro sítě, Eh, jde totiž o vysoce specializované experty, kteří se potřebují navzájem eh, setkávat a hovořit spolu. A i když žijeme v informačním věku, ve věku širokopásmového připojení k internetu, ve věku e-mailů, videokonferencí a tak dále, upřímně řečeno, neexistuje žádná rovnocená náhrada pro osobní setkání mezi lidmi. Mohli bychom si představit, že i zasedání našeho výboru by probíhalo po videokonferenci, všichni bychom seděli hezky doma u Skypeu, u počítače, odkud bychom spolu hovořili. Já si myslím, že eh, by to asi příliš efektivní nebylo. Prostě opravdu není to rovnocená náhrada. Ti lidé musí hodně cestovat. A v současné chvíli, vzhledem k umístění agentury, je toho cestování opravdu hodně. To je věc, eh, která byla vyzdvižena ve zprávě, kterou jsme zadali poukazovalo se tam eh, opravdu na tu dobu, kterou experti agentuři musí trávit, jenom přesuny za svými partnera, kolegy jinde. Nicméně eh, bylo řečeno, že tady tu agenturu nadále potřebujeme. Zaměřili jsme se tedy poté na řídící strukturu a cíle agentury a výsledkem těch nějakých 120 poznacích návrhů, eh, z nich které jsou obsahem tedy mé zprávy, je například eh, návrh eh, ustavit výkonnou radu, která by byla prostředníkem mezi eh, správně radu či řídící radou a generálním ředitelem. Dále je třeba velice pečlivě nadefinovat úlohu agentury. Musím říci, že mm, ta její role je výzvou, protože agentura na jedné straně musí schromažovat informace o bezpečnosti sítí a všech aspektech této věci, a to v době, kdy kybernetická bezpečnost, bezpečnost kyberprostoru eh, nabývá na politickém významu, ale zároveň agentura musí postupovat tak, eh, aby nějak nenarušovala práva a povinnosti agentů členských států, které působí v podobné oblasti. Členské státy si samozřejmě nepřejí, aby si nepřejí tedy výkonnou eh, či operativní agenturu. Nicméně eh, agentura sehrává svoji roli koordinátora a eh, zprostředkovatele kontaktů mezi příslušnými službami a týmy CERT, tedy týmy pro no, Eh, odezvu na počítačové hrozby. Eh, to znamená, eh, takto realizuje kontakty s většími členskými státy a možná také se dává roli při předávání informací a know menším členským státům. Dále je také kontaktním orgánem pro kontaktním místem pro orgány třetích zemí. Tady jde o skutečně globální problematiku bezpečnost kybernetového kybernetického prostoru. V tomto tedy agentura rovněž vykonává důležitý úkol. Nicméně musí dojít k určité změně, k určitým změnám. Jednou z nich, a tady jde pravděpodobně o nejkontroverznější změnu, je zaměřit se na sídlo, umístění agentury. Protože kolegyně, kolegové, Heraklion na Krétě je krásné místo. Já jsem jej navštívil. Ta cesta trvala poměrně dlouho a vrátit se tam to také zabralo poměrně hodně času. Takže jsem si velmi prakticky uvědomil, jaký je problém eh, odborníků eh, agentury. A to jsem tam ještě jel v létě, kde těch eh, letových spojů je více. Skutečně to, že agentura je umístěna právě v této konkrétní části Řecka, vytváří praktické potíže. A vzhledem ke všem změnám, které obsahují poznací návrhy, e, jsme se domnívali, že e, v symbolické rovině e, v podstatě hovoříme o založení nové agentury. A proto bychom ji měli nově pojmenovat. To je tady obsahem poznacího návrhu, který navrhuje jméno UNISA. Jsou určité zvěsti, že v některých eh, složkách se raději hovoří o Unii než o Evropě. No a aby to symbolicky vyznělo ještě lépe, předložil jsem další poznací návrh, eh, kde se navrhuje slav, eh, pardon, název Nunisa, to znamená nová agentura, ale to slovo new, nový v tomto případě značí novou Evropskou unii. To znamená NEU. Respektive také možná tu zkrátku také interpretovat. Na tom, až člověk nesejde, hlavní je, že navrhujeme, aby agentura byla umístěna do Bruselu. A e, myslím si, že tento poznací návrh výrazně sníží moji popularitu v Řecku Jediné, co mohu říci, je, že mám dostatečně široká ramena a Řecko má nyní spoustu jiných problémů, ale řecké úřady si musí uvědomit, že to aktuální uspořádání a umístění agentury prostě není uspokojivé. Musí se na tom něco změnit. Já navrhuji změnu nejradikálnější. Eh, ostatní nebo jiní možná přijdou s méně radikálními návrhy které budou někde uprostřed. Eh, v každém případě se to změnit musí. Musíme eh, zlepšit eh, efektivitu agentury. Není možné vyslovovat její odborníky dlouhým hodinám na letištích, kde vlastně stráví více času, než potom samotnými jednáními se svými partnery v členských státech. Takže toto jistě musí být předmětem diskuse a doufám, kolegové, že až budeme procházet návrh mé zprávy eh, v detailu, budeme se zabývat jednotlivými pozměňovacími návrhy, také mojí definicí cílů, složení, eh, složení skupiny zainteresovaných subjektů, eh, nové výkonné rady, posílení úlohy generálního ředitele a samozřejmě také v souhlase s naším postupem o jiných agentur, když se snažíme, když se budeme snažit tedy rozšířit eh, možnost agentury a zejména jeho generálního ředitele přicházet k nám do parlamentu, jednat s námi, diskutovat s námi a tak trošku si na nás eh, testovat, eh, testovat své záměry, jejich adekvátnost. Tak já si myslím, že tato témata jistě vyprovokují diskuse a doufám, že ta diskuse bude pozitivní. Pokud bychom nedokázali dosáhnout posunu v oblasti efektivity činnosti agentury, vzhledem k jejímu umístění a operativním činnostem, pak bychom se museli vrátit k té základní otázce. Takže na adresu kolegů v řeckých orgánech bych řekl, pokud skutečně budete trvat na zachování aktuálního stavu, tak to znamená, že v září 2013 agentura ukončí činnost. A vzhledem k tomu, že ta agentura zadává užitečnou roli, byl bych raději, kdyby to dopadlo jinak. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď se koleg, první kolegové přihlásili o slovo. Ehm, máme velice naplněný program dnes a já budu velmi dbát na to, abychom měli dostatek času na všechny body. Takže jsem počítal s tím, že ve tři čtvrtě na deset musíme být hotovi s tímto bodem programu. Byl bych velice vděčen, kdyby se všichni eh, tohoto drželi. Kristian Ile jako stínový zpravodaj je první. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Včera jsem hovořil s ostatními kolegy, kolegyně Tykau byla mezi nimi, viděl jsem jiné kolegy a včera jsme s výborem LIBE eh, měli velké slyšení na téma eh, bezpečnost v kybernetickém prostoru. A jedna Jeden z nejjednodušších výsledků, největší výsledků tohoto slyšení bylo, když jeden z vedoucích expertů na oblast cybercrime, bývalý hacker, byl dotázán, jak vypadá perspektiva, jestli dosud napomohla opatření členských států, jestli utlumení kriminality eh, o Eh, jestli byly omezeny útoky a eh, odpověď na to v zásadě byla taková, eh, že je, tu, je to takový business model. A tento, on popisoval tento business model jako low risk, high benefit. Nízké riziko, velké výhody. Já včerejší akce nám znovu ukázala, jaké, před jakými dimenzemi tady vlastně stojíme. A je to ohrožení státní, je tu téma asymetrické, eh, asymetrické konfrontace s tímto problémem, toto musíme nově definovat a už jsme viděli, že, ve členských, eh, že členské státy byly také předmětem takovýchto útoků a eh, zažili jsme to v dimenzi, jakou jsme v Evropě ještě nezažili a to v Koreji, kde korejský finanční trh byl atakován a víc než jeden týden nebylo možné provádět žádné finanční transakce na korejské burze. A e, musíme tedy vycházet z toho, že ze třetí strany státy budou využívat e, toto téma kybernetických válek a budeme tady mít, budeme muset e, se k tomu postavit asymetrickým způsobem, hledat toto řešení. Věděli jsme, co to znamená pro vyzrálé ekonomiky v Evropě, kde dosud byly vyslovány odhady 250 miliard eur ztrát na eh, HDP v důsledku eh, zločinů kybernetických. A pak jsme také eh, viděli, že téměř 70 70 těchto ehm, kriminálních aktivit vůbec ani není oznámeno. francouzský soudce z Eurojustu nám řekl, že Ehm, státní prokurátoři mohou jenom velmi omezeně eh, disponovat eh, poznatky a že právní rámec celkový je nedostačující, že nejsou k dispozici ani prostředky, eh, ehm, abychom se mohli praktickým způsobem vyrovnat s tímto tématem. Když se tedy podíváme na dimenze celého problému, tak eh, musíme zcela jasně říct, že v současné době odpověď Evropy na to, jak bychom se s tím měli strukturálně vypořádat, je tato. Pracujeme na tom, ale nemáme žádnou správnou strategii pro oblast eh, zločinu v oblasti kybernetické. Máme nedostačující a fragmentované struktury a eh, je nutné konstatovat, že na pozadí celé dimenze problému by ENISA dnes vlastně měla být uzavřena. Je tady celá řada důvodů, které eh, mají převážně členské státy. A tenkrát eh, to bylo, když jsem ještě jedním ze stínových zpravodajů, tak eh, jsme vlastně měli kompromis mezi členskými státy a sice, že větší členské státy vůbec si Enisu nepřáli a pak byly ostatní členské státy, které si přáli Evropskou instituci, která by podpořila poskytla pomoc a podporu k tomu, aby se v jednotlivých členských státech takové struktury vybudovaly. Vlastně tady máme obrovský problém a jako odpověď na to musíme, máme o kompromis v oblasti strukturální a toto se musí rozhodujícím způsobem změnit. Zažili jsme že eh, tady totální eh, zhroucení eh, Mission Trading Platform. Tady by jsme měli centrální evropský politický nástroj, který v podstatě se stal předmětem o největšího bankovního přepadu za poslední 20 let. 99% všech bankovních přepadů v Evropě je objasněno, ale dosud ještě nevíme, jak se mohlo stát, že v případě mission Trading Platform to bylo 40 milionů eur, které zmizely. Vůbec nedošlo vysvětlení, prostě to zmizelo byl to úspěšný přepad banky a nikoho to moc nezajímalo. Takže eh, abych tedy se vrátil krátce k našemu tématu, chtěl bych eh, energické vystoupení kolegy Čičestra podpořit. Potřebujeme účinnější Enisu, potřebujeme Enisu, která eh, bude mm, daleko více zaangažována i do horizontální struktur, co to znamená budujeme kapacity také v Europolu. Toto musí být propojeno eh, s ENISou. Eh, máme tady vlastní výzkumné struktury jako GRC eh, s téměř 300 lidmi, kteří se starají o internetovou bezpečnost a kteří spolupracují s Američany a vyjednávají s nimi v současné době. A mm, tady existuje výměna s NSO, máme určitě výzkumné programy, eh, kde pro IT Mission mm, jsme mm, vydáme 200 milionů eur v příštích dvou letech a je na nátlak parlamentu eh, NISA eh, je, se pustila do toho, toho programu po celá léta. Jsme tady hovořili o otázkách designu, výzkumu IT a bylo to v NISA stanoveno. A v současné době ale nemáme ani závazný, eh, závazné podmínky eh, pro komisi, co se týče legislativních návrhů nebo k návrhu, které se vztahují k bezpečnosti IT, aby bylo možné se v tomto smyslu agentury dotázat. Eh, ona prostě ani není dotazována nebo kontaktována v mnoha případech, takže je nejvyšší čas, abychom nalezli efektivnější struktury a tady důrazně podporuji první návrh eh, komise. Musí to být rozšířeno, eh, tak jak to udělali téměř všechny frakce se svými pozměňovacími návrhy. Myslím si, že se musíme napříč eh, všech frakcí shodnout buď na tom, že potřebujeme novou agenturu, anebo z si uděláme výrazně účinnější agenturu, která bude šířeji koncipována a která bude lépe vybavena personálem. Na tomto se musíme nově dohodnout. Jinak Eh, tedy v tváří tvář realitě celého kybernetického zločinu nebudeme mít úspěch. Děkuji, kolegyně Tykal. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Děkuji, pane předsedo. Eh, Chichester, și domnului Ech. Chci poděkovat eh, panu Chichesterovi, také panu Ellerovi a dalším svým zpravodajům, panu Vilemu a panu Lambertovi za skvělou spolupráci na této velmi důležité zprávě. Skupina SAD podporuje myšlenku silné agentury s rozšířeným mandátem, agentury, která by měla mít pravomoci eh, v, pro, v operativní oblasti, ale také v oblasti mezinárodní spolupráce. Proto se domnívám, že to první, co bychom měli podpořit, je rozšíření mandátu agentury. Myslím, že by měl být dokonce neomezený. A říkám to proto, že bohužel někteří e, Zatím se tedy agentuře nedařilo e, přilákat, přitáhnout eh, odborníky na počítačovou bezpečnost, respektive bezpečnost sítí, právě protože její mandát je omezený. A eh, tyto odborníci také nemají, tedy potom nemají perspektivu eh, dlouhodobé kariéry, kariérního rozvoje u agentury, která má tak omezený mandát. Proto bych podpořila agenturu silnější, efektivnější, s neomezeným mandátem. Rovněž se domnívám, že je zapotřebí, aby Evropská unie disponovala strategií pro oblast kybernetické bezpečnosti. Ta strategie by měla být učená, dobře promyšlená, propracovaná a měla by zahrnovat orgány jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. A myslím, že většina Většinu eh, zaměstnanců agentury ENISA by měli tvořit odborníci na IT. Eh, proto navrhuji stanovit strop 40 na administrativní pracovníky. To znamená, minimálně 60 zaměstnanců by měli být eh, odborníci, kteří se skutečně věnují boji s počítačovou kriminalitou. Nepodporujeme myšlenku změny názvu. K tomu dochází stále. Když měníte název instituce či společnosti podniku, pak hrozí, že ten podnik eh, ztratí svůj podíl na trhu nebo prostě eh, zmizí ta, ta, ta pověst, eh, kterou se ta značka vybudovala. Já si myslím, že bychom tady měli zachovat eh, původní jméno agentury. Souhlasím s tím, že bychom agenturu měli zachovat eh, a myslím si, že tady pod stejným názvem, ale měli bychom ji vybavit mnohem širšími pravomocemi v oblasti eh, bezpečnosti sítí informačních technologií. Nesouhlasíme s myšlenkou přenést agenturu z Řecka jenom, protože každá členská země by měla mít na své půdě nějakou výkonnou agenturu. Já dost dobře nechápu, proč je možné, aby agentura pro životní prostředí byla umístěna v Dánsku, ale to, že Enisa v Řecku se nám nelíbí. Takže s tímto návrhem přesunout agenturu z Řecka nám nesouhlasíme. Samozřejmě můžeme zavést kritéria, náročná eh, kritéria pro eh, výkonnost agentury a trvat na jejich na jejich plnění, ale nesouhlasíme s přenesením agentury jinam. Také se domníváme, že parlament by měl jmenovat tři členy té rady. Souhlasíme také, že, nebo domníváme se, že Úkolem agentury by mělo být i doplňovat činnost členských států v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti a agentura by měla poskytovat podporu evropským institucím při legislativní tvorbě týkající se kybernetické bezpečnosti. A agentura by měla také eh, napomáhat eh, budování eh, kapacit EU a členských států v oblasti odezvy na bezpečnostní události, incidenty. Také by měla napomáhat kontaktům mezi soukromou veřejnou sférou a akademickou obcí tím už skončím, ale chci říci, že eh, bezpečnost informačních technologií je nesmírně důležitou, eh, důležitou prioritou dnes i do budoucna a proto potřebujeme kvalitní strategii eh, pro bezpečnost v kybernetickém prostoru a proto také potřebujeme silnou agenturu s širším mandátem, který nebude časově omezen a myslím, že je důležité, aby sídlo zůstalo v Řecku. Děkuji. Děkuji. Nyní se hlásí ještě další řečníci, eh, tedy stínoví zpravodajové a šest dalších. Prosím, aby jsme však dbali na dodržení času. Paní Valeán. Um, Předsedo, would... nejprve bych ráda poděkovala panu zpravodaji Čičestrovi za eh, jeho práci na zprávě. A také bych ráda vyzdvihla eh, to, že na setkání stínových zpravodajů to bylo velice zajímavé a plodné setkání. Eh, když eh, diskutujeme o eh, mandátech, tak určitě budeme potřebovat další taková setkání stínových zpravodajů, pokud se budeme chtít dopracovat k tomu, abychom měli soulad mezi našimi názory. Myslím si, že je důležité se dopracovat k tomuto souladu, protože tato zpráva Eh, musí, mm, eh, tady musí vyslat parlament signý signál, eh, silný signál o tom, jak nahlížíme na budoucnost této agentury. A dovolte mi, abych nejprve řekla pár slov o umístění. Ehm, je zjevné, že to umístění agentury není tak důležité ale myslím si, že je tady dostatek um, důvodů um, tuto um, otázku vzít uh, v úvahu. Uh, přesto si myslím, že parlament se nemůže vyjadřovat k otázce umístění agentury, pokud budeme chtít uh, brát v úvahu smlouvy, ale těmto zprávou můžeme vynaložit určitý tlak na radu, aby znovu začala diskutovat o místě agentury. Za druhé, k trvání mandátu Enisa. A myslím si, že tady je to víceméně většina stínových zpravodajů, kteří podporují myšlenku zřízení eh, stálého mandátu této agentury. A eh, podle mého názoru eh, toto má zjevné výhody, protože hm, tím vytvoříme možnost hm, odvést dobrou práci na tomto poli, můžeme dát určitou jistotu lidem, kteří jsou do toho zaangažováni a Ehm, i nadále tady bude určitá přidaná hodnota eh, v aktivitách této agentury, takže jsem naprosto proto, abychom tady měli stálý mandát. Co se týče eh, bezpečnosti kybernetické, myslím si, že eh, by tato otázka nebo úkol měl být předán agentuře v novém rámci ehm, kompetencí v tomto novém mandátu. Je tady řada důvodů pro to, některé z nich byly již zdůrazněny mými kolegy. Ale nemyslím si, že agentura by se měla stát něčím jako třetí, eh, by se měla stát eh, CERTem. A mm, myslím si, že jsou tady určité eh, citlivé um, oblasti, ale agentura by mohla plnit užitečnou roli při tím, že by tím měla kontakty s ostatními agenturami a mohla by odvést svou práci na poli bezpečnosti, mohla by identifikovat problémy a tendence a nemyslím si ani, že by to Ehm, mělo být jediné kontaktní místo s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi eh, v oblasti bezpečnosti v kybernetickém prostoru, jinak by to podkopávalo eh, práci, spolupráci, která už existuje eh, mezi některými dalšími agenturami. A e, jsou tady úkoly, pro které ENISA nemá e, jaksi právní kompetence. Takže e, si, e, podle mého názoru by ENISA měla hrát eh, roli v tím, že by navazovala eh, kontakty, že by eh, s ostatními úřady pro ochranu dat, tak jak to bylo navrženo komisí. Také podporuji názor zpravodají, že by měla být další iniciativa předána Enise, co se týče stanovisek a analýz, tak by to byly návrhy, než že by se pouze spoléhala na komisi a členské státy, které by vyžadovaly takovéto analýzy. A ještě na závěr, myslím si, že je to takový obrat ve vývoji eh, Enisy a eh, nechci, aby se tady udržovala dál agentura, která by neměla žádné prostředky k dispozici, takže pokud chceme vážně zacházet s tímto problémem, tak eh, by měla dostat více prostředků. Taková agentura by měla mít více prostředků. Děkuji. Pan Sabela. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat mm, ostatním a zpravodaji za vynikající práci, za angažovanost, kterou projevili v této otázce. Eh, pane předsedo, eh, věřím, eh, že já souhlasím s tím, co bylo řečeno, zvláště s tím, co řekla paní Tykau. Souhlasím naprosto s tímto. Opakuji, že mm, my bychom eh, rádi měli rozšíření, ehm, rozšíření role agentury, a tak nevím, proč by se měl měnit její název. Ehm, tato značka, jak už tady existuje, a z, ale změna jména by znamenalo něco jiného. Implikovalo by to něco jiného a já mm, nevím, proč by toto mělo být nezbytné. Eh, my nahlížíme na Enisu Um, jako na agenturu s operačními, uh, operativními úkoly a také eh, Pro její rozšíření bychom eh, potřebovali mezinárodní spolupráci s ostatními organizacemi. A eh, chtěl bych ještě jednu věc zdůraznit. Mm, my bychom byli rádi, kdyby její mandát byl stálý, protože pokud nebude, a bude to jen na pět nebo sedm let, pak eh, to eh, tady bude dočasný statut a eh, bude se to vztahovat k práci, která se zde bude odvádět a lidé, kteří tam budou pracovat, budou také pracovat jen po určitou dobu, dočasně. Tedy z tohoto důvodu navrhujeme, aby to byl stálý mandát, aby její mandát měl trvalý charakter. Jinak co se týče změny místa, místění, tady nesouhlasím. Uh, pokud eh, uzavřeme, eh, pokud to uzavřeli, tak bychom i ostatní eh, agentury museli uzavřít a přemístit je jinam. Ale slyšel jsem tedy argumenty proti jejímu umístění, to znamená, jsem proto, aby její ústředí zůstalo v Řecku. Děkuji. Danke sehr. Děkuji vám. Všichni stínoví zpravodajové již hovořili, eh, takže ještě šest přihlášek do diskuze a navrhuji, abychom zkrátili dobu na dvě minuty, tak snad to zvládneme. Je mi to líto, ale všichni by měli mít eh, stejnou šanci. Paní de Castillo? Sí, eh, pues así lo voy a hacer, presidente limitando... Ano, já to zvládnu, pane předsedo, budu stručná. A nechtěla bych eh, uvádět a opakovat argumenty, které zde již padly. Domnívám se, že pozměňovací návrhy byly předloženy. Bude také možnost o tom ještě dále diskutovat. Jedna věc by však měla být stanovena jako hlavní cíl, a sice eh, lepší efektivita ve fungování této agentury. svět informačních technologií se zásadně změnil od založení této agentury a proto dnes potřebujeme aktualizovat eh, mandát, prostě udělat update. Není to dáno nějakým nedostatkem této agentury, nýbrž je to dáno novými požadavky, které jsou zcela jiné než před několika lety. Já se domnívám, že téma ohledně sídla by nemělo být téma rozhodující v debatě, protože bychom to doprovodili mnohými emocemi a nedalo by se to vyřešit rychle. Je to téma citlivé. Potřebujeme však eh, určitou stálou kancelář této agentury v Bruselu. Takovým způsobem bychom totiž mohli posílit eh, účinnost agentury a to také v součinnosti s orgány v členských státech. Toto by bylo důležité nejenom eh, pro tuto agenturu, ale i pro ostatní. Prostě stále zastoupení v Bruselu by bylo nezbytné. Já se domnívám, že by to mohlo být řešením toho tohoto problému. Děkuji, pan Cukalas. Děkuji. Já tady budu povinně hovořit stručně. Vyslechl jsem si kolegy a především chci souhlasit s tím, že Eh, vyjádřit souhlas tedy s tím, že ENISA je jednou z nejmenších agentur, které Evropa má. Má nějakých 60 zaměstnanců, rozpočet 8 milionů eur na rok. Zatímco třeba z pana království vynakládá 700 eh, milionů eur ročně na eh, bezpečnost kybernetického prostoru. Je tady třeba Posílit tuto agenturu jednak kvůli mezinárodnímu významu problematiky, které se věnuje, jednak proto, aby, abychom zaručili lepší, eh, lepší fungování. Hovořilo se to o tom, že organizace, to je o tom, jakým způsobem tato, tato agentura funguje. A eh, pan zpravodaj hovořil tak trošku spatrá možnostech videokonferencí, asi ještě neslyšel o tom, že i Evropský summit se někdy pořádá v této podobě. A dokonce je americký kongres, eh, často využívá Skype, eh, což výrazně zvýšilo efektivitu jeho práce. Pokud jde o návrhy jak posílit agenturu a zlepšit její administrativní strukturu. Tady, myslím, vznikla celá řada pozitivních návrhů. My jsme k ním také přispěli. A druhá část potom je v podstatě osobním názorem zpravodaje, nebo tedy, tedy druhá věc, eh, o které zpravodaj hovořil, Eh, tady zpravda vychází ze své, ze své, ze své návštěvy agentury 18 měsíců po jejím založení a hovoří tady o tom, že je třeba i přesunout Heraklionu jinam, že tady je třeba eh, agenturu sice zachovat, ale změnit její název, změnit její umístění, změnit její způsob fungování, ale musíme eh, se, pane zpravodaji, přidržet příslušného právního textu. Agentura musí setrvat v Heraklionu, nejenom proto, že eh, je to hezké místo, ale protože tam eh, jsou vytvořeny veškeré potřebné podmínky a zázemí pro tuto agenturu. Eh, na závěr bych rád uvedl, že v dnešní době je nemyslitelné, aby zaměstnanci jaké agentury či podniku museli tolik cestovat, jak pan zpravodaj tvrdí. Evropský účetní dvůr toto nenaznačuje a nepodporuje, proto potřebujeme nějaký dokument, eh, který by obsahoval hodnocení také na základě faktoru spokojenosti zaměstnanců. Eh, já vím, že o tom se tady zatím nehovořilo, ale myslím, že i to by nám v té diskusi pomohlo. Děkuji, pane Stelroy. Pane předsedo, děkuji vám. Já bych chtěl jen krátce zareagovat. Pan Čičesta skutečně položil prst do rány. Jde o funkčnost Enisy. Enisa dnes splňuje několik funkcí. Je zde však otázka toho, zda Enisa odpovídá tomu, co se v následujících letech bude očekávat eh, také od občanů. Eh, my pracujeme na právě s vlastní eh, iniciativy o jednotlivých strukturách, kde jsem stínovým zpravodajem a Zjišťujeme, že v těchto debatách se stále navrhuje eh, vytvořit eh, nové struktury, aby na evropské úrovni bylo možné lépe koordinovat, aby se zohlednily i mezinárodní otázky eh, silněji. Musíme však dát pozor, pokud to takhle bude pokračovat s Enisou, tak eh, musíme dbát na to, aby nebyly zakládány další instituce, které by částečně převzaly část eh, úkolů této agentury. Jak říkám, zabývám se eh, s právou z vlastní iniciativy, kde téma je důležité pro následujících 10-20 let. Pan Eller o tom také hovořil. Samozřejmě, že můžeme diskutovat o sídle agentury, ale spíš bychom měli hovořit o mandátu, což je důležité také pro roli Evropského parlamentu a musíme vysílat jednoznačné se signál. E, buď to tedy využijeme, anebo to ztratíme. To je věc, na kterou bychom měli myslet a nedělat e, duplicitní práci a potom najednou říci, že to nefunguje a vytvořit prostě další e, strukturu. Kolega Enčo? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau și eu să felicit. Dovolte mi, abych nejprve pogratuloval panu Čičestrovi za jeho zprávu a také chci pogratulovat eh, stílovým zpravodajům za jejich práci. Nechci opakovat to, co už bylo řečeno, ale rád bych obrátil vaši pozornost, eh, stejně jako eh, můj kolega pan Nistelrooy, na um, informační um, část věci ne, na globální úrovni, protože to bude vážný problém. Máme několik vážných problémů s těmito typy útoků. Eh, je tu jednoduché řešení, které bychom mohli naplánovat. Potrestat ty, eh, kteří jsou chyceni, ale je ještě důležitější, abychom se pustili do stanovování um, preventivních opatření, tak aby se takové útoky eh, neopakovaly. A musí tady být užší spolupráce na mezinárodní a evropské úrovni, tak abychom zajistili eh, tuto prevenci. A teď znovu diskutujeme o mandátu této agentury. Enisa eh, si myslím, že bychom eh, měli jí přenechat přesně tuto roli, aby koordinovala tyto záležitosti na evropské úrovni, aby posílila svou roli, aby měla neomezený mandát, protože tato instituce se musí stát jednou z nejdůležitějších institucí Evropské unie pokud eh, si eh, myslíme, eh, že, bychom, že by tyto kybernetické útoky mohly mít velmi škodlivý vliv. Myslím si, že otázka Um, umístění. Já jsem proto, aby eh, zůstala v Řecku. Je to běžná věc, eh, která se dělá. Je to instituce, která eh, je založena na informačních technologiích, takže by mohla být umístěna kdekoliv v Evropské unii nebo na světě. Z tohoto důvodu, ale právě proto, že používá internet jako základní nástroj. Specialisté ENISA by neměli tolik jezdit po světě, když ve veškeré tyto technolo- komunikační technologie mají už k dispozici. Také si myslím, že bychom měli ponechat nezměněný název. Mm, jediná změna eh, eh, jména je, když eh, se negativním způsobem to poznamená roli agentury. Děkuji. Odi. Pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Při navázání na to, co řekl kolega Eller, bych chtěl doplnit několik poznámek. Nejdříve k délce mandátu anebo k bezpečnosti. Všichni občané chtějí eh, bezpečnost eh, jak fyzickou, finanční, v eh, obraně a také v sítích a informačních technologiích. Ohledně mandátu a jeho délce. Zde je před, navrženo prodloužení na sedm let a já patřím k těm, kteří se domnívají, že ten mandát by měl být na neurčito. Buď je agentura užitečná a mm, nebo ne. To je hlavní otázka. Co se týče aktivit, tato agentura musí podléhat Evropské unii. My máme mnoho a příliš mnoho agentur, které nebereme dostatečně v úvahu. Komise jmenuje je eh, všechny eh, správce a personál. Eh, já se domnívám, že je zde nezbytné také stanovit určitou kvótu pro administrativní úkoly. Pozměňovací návrh 17 k článku 28 říká, že agentura by mohla uzavřít smlouvy s mm, vnějšími orgány. To by byla velká chyba, protože podléhá Evropské unii a komisi a neměla by tedy vyjednávat o mezinárodních dohodách bez toho, aby z toho nezúčastnila také Evropská unie jako taková. Eh, kolega Čičesto, kterého známe velmi dobře, je osoba s hlavou otevřenou a byl v Řecku zcela jistě, eh, bude tam méně populární než ve Velké Británii. Já se domnívám, že jeho postoj k sídlu eh, neodpovídá významu. Eh, proč se zde hovoří o sídlu? Eh, jenom proto, aby se propojily zase vazby s evropskými úředníky, také mistrovství světa v rugby na Novém Zélandu. To je také dobré. Není Není tedy možné všechno převést do Evropy, aby to bylo zase pod eh, patronátem. Pokud bychom chtěli hovořit o eh, jakési federálním hlavním městě, eh, tak je to zcela něco mimo význam této otázky. Frau Kollegin Cavallio. Paní Cavallio. Thank you very much, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se nám ráda dotkla otázky, eh, jak pojitka mezi účinností, efektivitou práce agentury a jejím umístěním. Samozřejmě eh, chceme, aby se zefektivnila činnost agentury, ale tato témata bychom neměli spojovat. A jak řekl eh, kolega Ode také, Eh, distribuce eh, agentura prostě orgánů, orgánů organizací Evropské unie eh, má určitou logiku a myslím, že pokud tady bychom měnili umístění jedné věci, pak bychom museli otevřít i otázku sídla jiných orgánů, agentur a tak dále, protože sledujeme hledisko vyvážené geografické distribuce, geografického rozložení. Myslím, že tady toto téma bychom v diskusi neměli vyzvihovat, měli bychom se zaměřit na eh, efektivitu práce agentury, aniž bychom, aniž bychom se dotýkali otázky jeho umístění. Děkuji, kolegyně Podimata. Promiňte, kolega ano, po vystoupení své kolegyně, já sdělím její názor, eh, chci říct, že možná tady byl trošku problém s překladem. Já jsem neřekl, že by, nebo já eh, jsem tady hovořil o Evropském parlamentu, ale samozřejmě parlament nemá dvě sídla, má tři pracovní místa, ale sídlo je ve Štrasburku. Děkuji. Paní Podimata, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit eh, stručně, protože mnoho kolegů před mnou již řeklo to, co jsem měla na srdci i já. Myslím, že bychom měli víc toho, na čem se u Enisy shodneme. Shodneme se na tom, že třeba tuto agenturu posílit, je, že třeba posílit její nebo zlepšit její administrativní strukturu a efektivitu její práce. A proto chceme vnést do aktuálního uspořádání určité změny právě v zájmu posílení této organizace pro zlepšení jeho fungování eh, je třeba vyhodnotit její mandát jak z hlediska eh, obsahu, tak eh, délky tohoto mandátu, který v současné době je omezený. Je třeba, aby mandát odpovídal náplně činnosti agentury, jejím cílům. Je třeba skutečně se zamyslet nad tím, zda ten aktuální mandát je dostatečně motivující Eh, dostatečně lákavý pro špičkové odborníky, které agentura eh, potřebuje. Zda mají skutečně dobré kariérní vyhlídky v rámci takové organizace. Změna názvu, vážení kolegové, vážené kolegyně, a dopady takové změny eh, a také změna, změna sídla, protože to s tím souvisí, jistě nemůže být staveno jako nutný předpoklad pro provedení těch potřebných změn, které jsem právě zmínil. To znamená zlepšení organizační struktury, eh, přehodnocení mandátu a délky trvání tohoto mandátu. Jak eh, velice správně řekli někteří kolegové, eh, naše potřeby se mění, technologie se vyvíjí. A jak řekl pan komisař říkala se svém prohlášení. Technologický vývoj vlastně oslabuje argument, ten je pan komisař, ale i někdo z kolegů, eh, technologický vývoj znamená, že na sídle, na umístění agentury až tolik nesejde, protože je možné eh, pracovat a jednat na dálku. Proto bych řekla, že je pravda, že bychom se neměli zaměřovat na místní zájmy, protože tady jde o otázku evropského zájmu. A nemůžeme používat jako alibi argumenty, které se týkají základního fungování eh, agentury a otevírat tak eh, jiná témata. Eh, protože skutečně dlouhodobě někteří volají po změně sídla agentury. Když jsme rozhodli eh, nejenom o Enise, ale i o dalších eh, kritéria, která jsme uplatnili při stanovení sídla celé řady, celé řady agentur, ehm, tak tím kritériem eh, byla snaha o decentralizaci. Byl to podloženo určitými argumenty a stále je především eh, tím, že nechceme, eh, aby evropský občan měl představu, že Evropa rovná se pouze Brusel a že, že to je pouze vlastně geografický střed Evropy, země ležící blízko geografického středu. A navzdory aktuálním potížím chceme Eh, prosazovat eh, představu, že Evropa je také o decentralizaci a že všechny, eh, všechny země a všechny regiony Evropy mají stejné příležitosti, stejné povinnosti. Že tady neexistují v Evropě žádné druhořadé regiony či druhořadí občané. To je tady třeba vzít v potaz, a to v zájmu Evropy je třeba tady evropský zájem nadřadit místním zájmům, až budeme hovořit o síle agentury. Také bych ráda upozornila na to a potrhla skutečnost, že v dobách krize, jako je dnešní doba, bychom neměli využívat krizi jako zástěrku pro to, abychom jak se zadíme vrátky eh, uplatňovali takovéto argumenty, to požadavky. Pak bych chtěl poprosit mm, předsedu eh, předsednictví rady pana Marčinského, prosím vás o slovo. Vážený pane předsedo, eh, vážení ehm, kolegové, dámy a pánové, Cítím se velice poctěn, že se mohu eh, zúčastnit tohoto zasedání. Tady jde o skutečné eh, téma, kterým se zabývá naše předsednictví, stejně tak jako ostatní členské státy v EU. Eh, tady velmi netrpělivě čekali na tuto zprávu a čeká se velmi netrpělivě na přijetí této zprávy. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Čestrovi a samozřejmě srdečně děkuji i jeho spolupracovníkům. Ehm, no, odvedli jste velice dobrou práci a to povede k tomu, že to eh, jistě zvýší bezpečnost eh, internetu. Polské předsednictví se pokusí eh, docílit tady jakéhosi polského konsenzu a určitě ehm, budeme chtít, aby bylo přijato příslušné nařízení. Myslíme si, že úkolem agentury je úkol, který má být jasně definován. Měla by se soustředit na hlavní úkoly ehm, a to bezpečnosti internetu a také je důležité, aby spolupracovala se všemi ostatními agenturami eh, které eh, se zabývají bezpečnostní internetu. Důležitá je vyšší účinnost, lepší organizace této agentury. Před námi eh, stojí důležitý těžký úkol spolu s generálním sekretariátem a členskými státy se této výzvy postavíme zjistili jsme, že ze všech eh, stran je tady cítit velká angažovanost. I panu Čičestrovi jsme vděční a také členům tohoto výboru v parlamentu za dobrou spolupráci a doufáme, že tato spolupráce bude eh, dobře pokračovat i do budoucna. Doufáme, eh, že tato spolupráce bude formována duchem kompromisu. Agentura je důležitá. Miliony internetových uživatelů potřebují bezpečnost internetu minuty a doufám, že tato agentura bude dobře fungovat. Děkuji. Paní Angelova z komise. Doufám, že jsem to správně vyslovil, ano. Ah, no, tak to někdo jiný? Pane předsedo, komise navrhla nový mandát pro ENISu s tím, že je nezbytné eh, zmodernizovat a eh, posílit eh, mandát agentury ENISA. Je tu důležitý, důležitý aspekt. Bylo to pětileté trvání mandátu, protože komise je přesvědčena o tom, že vývoj na tomto poli postupuje tak nesmírně rychle, že je zapotřebí periodicky vyhodnocovat eh, eh, to, které jsou správné nástroje pro to, abychom mohli bojovat proti eh, kybernetickému zločinu. Komise je přesvědčena o tom, že návrh je velmi dobrou základnou pro to, abychom hovořili o další modernizaci a posílení agentury tak, jak to dnes činí parlament. Komise by ráda poděkovala zvláště zpravodaji za jeho zprávu a komise bude i nadále sledovat diskuze v parlamentu a v radě a to s velkým zájmem. Děkuji. Děkuji. Takže na závěr eh, ještě závěrečné poznámky eh, pana Čičestra, předávám mu tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych poděkoval kolegům za mm, velmi konstruktivní ehm, poznámky, které mm, napomohly. Děkuji za diskusi. Zvláště vítám přítomnost zástupce rady. Děkuji také komisi za mm, jejich ehm, příspěvky. Ehm, zmiňuji radu, protože Eh, to je mm, znamení toho, jak eh, uznává důležitost této eh, diskuzi. Rád bych se jen vrátil k mm, několika bodům, které zmínili kolegové. A z toho za prvé. Otázka změny názvu, změny místa myslím si jako konzervativec, že je to ironické, že mý kolegové po levici eh, eh, si nepřejí eh, tuto změnu a já jako konzervativec tady jsem pro změnu. Toto je v tom je určitá ironie. Ale kromě toho si myslím, že určitě se nám podaří dopracovat se k nějakému kompromisu v průběhu doby, tak jak to odpovídá našemu evropskému přístupu. Bylo tady hovořeno o místě umístění agentury, mm, o tom, že ekologická agentura může být třeba v Dánsku, proč by ENISA tedy nemohla být v Řecku. Ano, obě jsou to politická rozhodnutí, ale geografická situace je značně odlišná. Dánsko je trošku eh, eh, blíže v srdci eh, Evropy a rozhodnutí rady znělo tak, že tato agentura by měla být umístěna v Řecku. Jak jsem pochopil, tak to byly řecké úřady, které rozhodly o tom, že by to mělo být v Řecku. A tady je ale zeměpisný rozdíl, který nesmíme zapomínat diskuze o délce mandátu. Zrovna jste slyšeli, že komise říká, že si myslí, že by to mělo být pět let. A já jsem toho názoru, že bychom se měli pokusit, že bychom měli podpořit doporučení zprávy, je to studie, a doporučuji tuto studii. E, jsou tady předloženy velmi dobré argumenty. A je v tom logika, e, že by Eh, toto odpovídalo dalším finančním, tato délka dalším finančním výhledům a proto eh, by to mělo být sedmileté období. Vážení kolegové, můžete říct, že tady je ne, neurčitý mandát, ale můžeme si být jistí eh, tím, jak bude vypadat svět za 100 let? Eh, já bych řekl, že ne. A eh, řekl bych, že pokud máme neomezený mandát, pak tam musíme napsat, vepsat pravidelně jednou za pět let jakési vyhodnocení o roli účinnosti této agentury. Podle mě je to potřetí, kdy už toto děláme v takovém zkrátkém životě agentury. Proč? Protože jsme v oblasti technologie, odborných poznatků, které se velice rychle mění a toto musíme uznat jako fakt a přizpůsobit se tomu. A proto sedmiletý mandát neznamená, že je to omezeno na toto období. Znamená to, že po sedmi letech eh, se musí učinit rozhodnutí o tom, zdali se má pokračovat nebo ne a eh, v jaké podobě. A to děláme právě teď ehm, něco jako sedmi let, sedm, eh, tedy sedm let ehm, poté, co to bylo zřízeno. A proto si opravdu myslím, že je to rozumné a nemyslím si, že tím, že řekneme jen, že to bude sedm let, že to dá určitou nejistotu zaměstnancům této agentury. Trošku jsem byl zklamán tím, že eh, pan kolega Savela, který eh, jehož intelektuálních schopností si nesmírně vážím, popsal, eh, popsal, řekla, že nemá žádné vážné argumenty pro přemístění. Já si myslím, že tu jsou vážné argumenty pro přemístění, ale myslím, že bych měl říci, že jsem neslyšel žádné argumenty pro to, proč by to nemělo být umístěno v Heraklinu leda, že by tady byla touha eh, regionální podpora posílit místní ekonomiku. O tomto bychom měli eh, dále diskutovat. Asi se, jistě se je tady najde eh, řešení, najdeme určitě nějaký kompromis. Možná se mnou nebudete souhlasit, co se týče umístění agentury, a já zase nebudu souhlasit s vámi. Pak musíme najít nějaké řešení mezi tím. A také by se chtěl vrátit k tomu, co říkal eh, můj kolega pan Zukala a mm, také mám pocit jako outsider v tomto malém eh, klubu. On říká, že je nemyslitelné, aby eh, zaměstnanci se tolik cestovali, ale oni se musí cestovat, protože se musí vzájemně stýkat. A Ehm, znáte můj přístup k videokonferencím a podobně. Myslím si, eh, že v tomto kontextu eh, osobní kontakty jsou zásadní. A je jasné z toho, co teď dělají, a znovu bych chtěl ehm, upozornit na onu studii, eh, je tady, mají tady mandát, aby cestovali a toto je velice důležité pro celkovou práci agentury. A Vítám obecnou důvěru v argument, eh, že chceme, aby tato agentura byla účinnější. A určitě se dohodneme na tom, že chceme, aby tato agentura se více eh, zabývala eh, internetovou bezpečností a bezpečností sítě jako takové, než spíše administrativou. Ale v současné době administrativní eh, je to, celá, eh, je to celé eh, grémium, je tu, je tady spousta specialistů na internetové otázky, takže toto by mělo být obráceno, tento poměr. A to je to, co navrhuje paní Týká, možná, ale ne v tomto poměru, ale mělo by to jít v tomto směru. Takže všem děkuji za konstruktivní poznámky a budu se těšit na další diskuse. Ehm, kdykoliv budeme mít eh, příležitost, eh, až bude ten příležitost, až střeváte pozměňovací návrhy, pak budeme moci začít eh, na cestě k uzavření kompromisní dohody. Děkuji, pane předsedo. Ještě kolega Sakala, technická poznámka k jednacímu řádu. Já se domnívám, že rozdělení řečnické doby je nerovnoměrné nespravedlivé, pokud jedna ze stran dostane velký časový prostor a až poté je uvoleno časové omezení na dvě minuty, později v té diskusi, což já jsem velice striktně dodržel, tak potom samozřejmě nemohu říci, eh, proč z technických eh, jaksi důvodů by eh, nejvhodnější volbou umístění agentury byl právě Heraklion. A eh, v tom případě asi obešlu kolegy tedy písemně, abych vyjádřil argumenty, pro které tady nebyl časový prostor Usně. Ano, děkuji za tuto nabídku. Problém je skutečně v nedostatku času. Není to vždy spravedlivé, ale hovořili jsme téměř o půl hodiny déle, eh, přitom jsem se pokusil eh, dát slovo jak stínovým zpravodajům, kteří mají nárok na eh, větší časový úsek. Poté jsem každému dal dvě minuty, někteří kolegové to dodrželi, někteří ne, to je pravda. Pokud chcete, tak těmto kolegům příště slovo zase odejmu. Nešlo, to, nešlo však vždy o kolegy, kteří by nehovořili ve eh, vašem zájmu. Ale prosím, abychom nehovořili o tedy otázkách jednacího řádu. Ale nyní ještě paní Savela. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěla informovat kolegy o tom, že Heraklion je jednou z nejžádanějších turistických destinací celosvětově. Děkuji za tuto reklamu. To bylo důležité, je to pravda. To ano. Ale eh, přecházím k dalšímu bodu a prosím, abychom tuto otázku eh, vyřešili také tak, jak to říkal kolega Cukalas. Pod pět Revize víceletého finančního rámce a eh, slovo má paní Sartori jako navrhovatelka a musíme trošku získat zase ztracený čas. Paní Sartori. Děkuji, pane předsedo. 15. září jsem návrh předložila překladatelské službě a kolegové nyní eh, již eh, mají všechny jazykové verze. 15.9. Eh, jsem také obeslala tínové z pravodaje Řekla jsem jim, že bych chtěla během plenárního zasedání s nimi hovořit o této otázce, abychom mohli tedy vést výměnu názorů. Všichni známe a víme, jakou podporu parlament nabízí projektu ITER. Eh, při příštím eh, finančním rámci by ITER měl mít vlastní rozpočtovou položku. Eh, mnozí již vědí, že organizace ITER analyzovala náklady a vše přeskoumala. A prosím o klid. To by bylo velmi vhodné. Prosím, abyste také zastavil čas. Mohu hovořit v prázdném sále, ale nikoli v sále, kde je takový pohyb a hluk. Mnozí z vás již vědí, že v letech 2008 až 10 byly náklady ITERu eh, analyzovány, aby se vyjasnila tato otázka. Celé řady důvodů bylo také zjištěno, že technické a vědecké aspekty eh, musí být eh, zajištěny a to eh, díky dalším miliardě 400 300 milionům. Nyní je to 1 miliarda. Eh, Pak také došlo k provádění úsporných rozpočtů ve srovnání s původním návrhem, kde jsme měli 6,6 miliard. Parlament nyní musí vyjádřit svůj názor k eh, této to otázce dalších nákladů. Několikrát bylo stanovisko již vyjádřeno ve smyslu podpory eh, ITERu celkem. Eh, dále však také byly vyjádřeny určité obavy ohledně financování. V posledním roce se hovořilo o dodatečných prostředcích na rok 2010. Tomu se parlament vyjádřil a šlo o e, nové rozdělení e, e, okruhu 1a pro růst a zaměstnanost. Letos jsme vyzváni udělat to též pro léta 2012 a 2013. Návrh komise odpovídá tomu, co již bylo také oznámeno na jiných místech což také sdílíme, alespoň většinově. Šlo tedy o návrh eh, pro dvě záležitosti. Komise se toho držela. Šlo tedy o navýšení eh, okruhu 2, eh, provoz a zpráva přírodních zdrojů a zpráva administrativních úkolů. Tam je možné uspořit 840 40 milionů. Dále sedmý rámcový program pro rok 2013 by měl být nově rozdělen, kde bylo také ještě 470 eh, milionů. A já jsem tedy neměla se zabývat čísly jako takovými. My nemůžeme rozhodnout o nejlepším financování takovéhoto projektu, protože k tomu nemáme ani kompetence, ani dostatečná čísla čísla. Proto jsem rozhodla, že zdůrazním to, jaké já vidím priority eh, v této souvislosti, které by měly být eh, také zohledněny co do obsahu. Jsem eh, přesvědčena o tom, že rozpočtový výbor naše iniciativy zohlední přiměřeně. Já jsem ještě jednou zdůraznila otázky dalšího budování ITERu. A dále jsem chtěla také ještě zdůraznit, že by nebylo vhodné využít okruhu 1a. Tento okruh je dost napjatý eh, také v souvislosti se strategií 2020. Chtěla bych eh, hovořit o jiných eh, položkách. V třetím odstavci se však omezují o, na tedy určitě té eh, podpory, eh, využívání eh, finančních prostředků a rozpětí, která existují v různých okruzích dnešního víceletého programu. Já doufám, že s tím budete moci souhlasit. Je zde také řečeno, že nesouhlasíme s dalším využitím těch prostředků, které spadají do sedmého rámcového programu 2012 a 2013. Nemůžeme tedy ty uzavřené smlouvy a e, výběrová řízení jak si ohrozit. E, nemůžeme změnit definice aktivit sedmého e, výzkumného programu. Několikrát Evropský parlament toto již zdůraznil a také ve stanovisku našeho výboru pro rozpočet 2012 co to bylo zohledněno. V odstavcích 5 a 6 zde vyzývám komisi i ITER, aby eh, přesně stanovili Eh, eh, požadavky a eh, také tedy omezili výdaje. Dále také by mělo být výkonné řízení tohoto projektu zajištěno. Dále říkám, že by bylo vhodné, také eh, přeskoumávat požadavky a potřebu těchto projektů na základě nákladů z předcházejícího roku a na základě analýz informací. V posledním odstavci eh, říkám eh, to, co je velmi důležité a sice je zde možnost zapojit se písemně do celého postupu, pokud by došlo k předložení nových faktů. Co se týče tedy učitelů, důležitých doprovodných kroků pro legislativní proces. Hovořím o rámcovém programu, o postupu 2012, o Euratomu, eh, který je odpovědný pro, za 80 financování a eh, také hovořím o eh, výhledech do roku 2020. Zde by měla existovat rozpočtová linka, která by platila pro ITER. Časový plán jde do 18. října, eh, potom debata mm, v plénu bude eh, v listopadu 2011. Pan de Campos? Obrigado, senhor presidente. Quero começar por agradecer eh, à colega Amélia. Děkuji, pane. Děkuji paní Sartori za její skvělou zprávu. Já naprosto souhlasím Přeze všechno uh, ITER už je léta součástí našeho života a je to možnost, jak získat do budoucna pro Evropu stroj energie, který eh, bude výsledkem, nebo přinese skutečnou eh, evropskou přidanou hodnotu a přispěje k cíli trvalé udržitelnosti a bude to mít velice příznivé efekty a dopady také na výzkum a inovace v Evropě. Konkrétně to umožní eh, posílit také eh, kapacity v příslušných zemích. Eh, příklad CERNu je něco, co bychom vždy měli mít na paměti v této, v této oblasti, když samozřejmě existují mezi oběma projekty rozdíly. A pokud jde o náklady, které se často vymykají Eh, je třeba tedy sáhnout k určitému finančnímu inženýrství, abychom se s těmito náklady nějak vypořádali. Eh, zpravodajka navrhuje hledat eh, zdroje v tom aktuálním rámci, v, aktuálních, v rámci aktuálních možností. S tím v zásadě souhlasíme, ale nesouhlasíme s tím, že by se ty zdroje měly převést ze sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum. Jinak tady souhlasíme s doporučeními eh, zpravodajky, především je třeba zabránit těm eh, nákladovým excesům, je třeba zlepšit řízení, eh, zařídit, za, nastavit časté kontakty, dobré řízení. To jsou pozitivní myšlenky. První návrh rozpočtu od komise stanovil zvláštní položku, samostatnou položku pro ITER. E to je vynikající návrh. Myslím, že se musíme snažit o to, aby takto to zůstalo. Děkuji nyní paní Rivasi. Děkuji, pane předsedo. Já eh, vzhledem k tomu, že jsem jsem eh, se účastnila eh, delegace do Kadaraše. Chci říci, že ITER, s ITERem se pojí řada nejistot. Eh, vzpomeňme si, že před pár dny Japonsko řeklo, že bude potřebovat eh, dva, cíle, eh, dva roky, pardon, aby, aby naplnilo cíle. Čili to je nejistota. Dále problémy ve vědecké oblasti i z hlediska konstrukce ITERu. Nezapomeňme, že i v oblasti priorit je problém. Dále ve zprávě se hovoří o tom, že třeba nalézt 1,3 miliard eur a hledat to v prostředcích na výzkum. Ne. Výzkum má své vlastní priority, eh, není možné ty prostředky odtud přečerpávat. Eh, já jsem si byla vždy jistá, že tady budou eh, dodatečné náklady. A mám otázku na komisi. U příštích dvou let, 2012-2013, může nám komise přislíbit, že nedojde k překročení nákladu? A pokud ano, kdo to zaplatí? Protože Vzpomeňme se, na začátku to bylo 4,7 eh, miliard, není, jsme na 15 miliardách. Eh, a já eh, jsem stála tehdy hned na začátku o studii dopadů, ta nebyla poskytnuta. Mohli jsme mít lepší představu o všech těch nejistotách, které se s tím pojí. Takže bych byla ráda za příslip od komise, že nedojde k překročení, překročení nákladu. Děkuji, další kolega. Děkuji. Chtěl bych pogratulovat k této skvělé zprávě. Jistě, že existuje celá řada otázek, um, Ehm, budeme, musíme spochybnit řadu věcí, o, situace je obzvláště obtížná a proto jsem chtěl ještě e, dodat, že v Evropském parlamentu e, existuje e, řada lidí, kteří chtějí navždy pohřbít program ITER, ale my bychom určitě k těmto lidem neměli patřit. Tři důležité aspekty jsem tady chtěl zmínit. Za prvé jde o ekonomické zájmy. Jde o to, co se stane v následujících letech v oblasti bezpečnosti energií a také o boj proti klimatickým změnám změnám, to je velmi důležité. A je důležité mít eh, odpovědějící prostředky, ty jsou k dispozici, k tomu patří také ITER. Je to dlouhodobá záležitost, ale pomysleme na naše děti a vnuky, eh, když hovoříme o energetické politice. A nezdílím eh, názor řady kolegů na to, že naše obnovitelné zelené zdroje energií budou dostačující. To není pravda, je to exponenciální křivka. A tady musíme pracovat dále. K tomu ještě přistupuje eh, další technická výzva a eh, to je obrovská vymoženost, já jsem byl v Katraši také a e, ta věc je e, reálná. E, nemyslím si, že bychom tady měli dělat kroky zpátky. Máme tady vůči pozici. To jistě souvisí s otázkou výzkumu, to je jasné, toto je hlavní téma výzkumu, ale podněcuje nás to také k tomu, abychom se věnovali dalším tématům, která souvisí se jadernou fúzí a tato, toto by mohlo být také podpořeno z tohoto rámcového programu. A konečně bych rád řekl, že je to otázka politické prestiže. Mám radost z toho, že Francie je tady rozhodnuta a Evropská unie by měla postupovat stejně tak rozhodně jako Francie. Eh, musíme eh, si uvědomit naši vůči pozici a držet se jinak přijdou další země. Čína, Rusko bychom mohli změnit za ostatní a tyto země pak převezmou vůči roli v tomto tématu. A to by určitě pro nás nebylo dobré. V roce 2011 si myslím, eh, nemáme už žádné možnosti s okruhu 1 eh, a eh, udělat nějaké změny na rok 2012, 13 eh, rámec není dostatečný pro potřeby ITER. A proto bych z, to, to chtěl vzít z tohoto rozpětí z marže a pokrýt tento deficit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěla bych zdůraznit význam projektu ITER, za druhé mm, e, nezbytnost naplnit e, naše požadavky e, vzhledem dalšímu setkání Rady ITER a také bych chtěla zdůraznit to, že tady existuje program JET, to je velice důležitá, důležitý nástroj a dává nám to jistotu financování v této otázce, takže plně podporuji návrhy zpravodaje využití rozpětí eh, a eh, také neužívat eh, ne, ne další rozpočtové položky v sedmém rámcovém programu, a to znamená méně než 400 ehm, milionů v roce 2013 a 14, ale počítáme s tím, že tady jsou určité úkoly, které by mohly být odloženy kvůli problému v Japonsku. Takže toto neohrozí eh, plně projekt, toto je dobré vyvážené řešení, které eh, plně podporuji, tedy řešení, které předložil zpravodaj. Děkuji, pan Odi. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat eh, našemu zpravodaji, zpravodajce za vyrovnaný text, eh, rovnovážný text a chtěl bych ještě jednou pohovořit o rizicích, která zde jsou. Chtěl bych také říci, že dnes žít ve společnosti bez nebezpečí to prostě nejde. Ona jaderná sytéza v ITERu prostě víme, že to eh, fyzicky funguje. Začalo to eh, na Otamaku, dále také v Číně, v Japonsku eh, se provádí tento výzkum a také Evropská unie by měla tento výzkum podporovat. A to v zájmu eh, zabránění dalšímu oteplování o 2 stupně. Nyní k financování. Já bych eh, pouze chtěl eh, upozornit kolegy na potíže při financování velkých projektů, kde se jedná o takové lhůty, které překračují víceletý rámec Galileo a podobně. Tam také rozpočtové rozpočtový výbor rozhodl o jednotlivých eh, částech eh, těchto rozpočtových prostředků, o určitých eh, sekcích. A já bych chtěl také podpořit onu flexibilitu, která je zde navrhována. Pokud máme přebytky v určitých položcích, tak je nevrátíme členským státům, ale tyto prostředky využijeme pro financování takových projektů, které jsou skutečně velmi významné. Takže pod podporuji zprávu paní Sartory a domnívám se, že to je velmi eh, dobré nasměrování. Eh, jenom krátká poznámka eh, na úroveň komise. Já se domnívám, že Evropský parlament nebyl dostatečně zapojen do sledování potíží. To se stalo. Ale v rámci Euratamu bychom měli mít celkový přehled o finančních otázkách. Vážení kolegové, máme spoždění o víc jak půl hodiny. Musíme propracovat však všechny body, eh, které jsme ještě dostali z minulého zasedání, které eh, odpadlo. Doufám, že eh, další řečníci budou moci dodržet jednu minutu. Paní Hercog? Děkuji, pane předsedo, pokusím se hovořit stručně. Velmi stručně. Já si myslím, že tady musíme učinit principiální rozhodnutí že Evropská unie eh, eh, do budoucna buď se bude stavit jedině za projekty velikosti tak eh, soukromé garáže, anebo za skutečně velké infrastrukturní projekty. Pak musíme mít na paměti finanční tedy potíže s, s financováním těch velkých infrastrukturních projektů. To by se tam možná mělo také objevit. Já chci poděkovat zpravodaji. Je pravda, že Evropský parlament zde nemá velký manevrovací prostor, protože, jak zmínil pan Ody, rada Eh, to celé chtěla řešit sama. Eh, nicméně ráda eh, bych tady vyslovila jednu věc, a totiž musíme přijmout rozhodnutí do méně jak 100 dní od toho samotného finančního závazku, protože už v lednu budeme muset myslet na výplatní pásky, které bude třeba uhradit, zaštit prostředky. Já si myslím, že pokud pokud jste výzkumník a působíte kdekoliv, tak méně jak 100 dní, to je opravdu neschudné eh, operativní prostředí. Eh, dále eh, paralelně diskuse k výzkumnému programu k Euroatomu. Eh, tam opět eh, je to načasování velmi, velmi těsné, myslím si, že to nám nikomu neprospívá. Myslím, že eh, se shodneme, že třeba ty prostředky nalézt někde, ale nesmí to jít na úkor sedmého rámcového programu. Také ovšem je třeba, aby zaznělo, že rozhodnutí o ITERu bude mít dopad na projekty v sedmém rámcovém programu, protože ty výzkumné ústavy také eh, dostávají, dostávají peníze od ITERu. To je poměrně zásadní pilíř jejich existence a tyto prostředky eh, jiným výzkumným pracovištěm budou chybět, pokud eh, by došlo k omezení financování ITERu v příštím roce. Děkuji. Paní Niblerová. Děkuji, pane předsedo. Nejprve na poznámka chci poděkovat zpravodajkyni kterou chci plně podpořit v tom, co říkala. Druhá poznámka, kolegové už řekli, že je velice důležité, abychom eh, tento projekt eh, provozovali pod eh, vedením Evropy, aby toto bylo zachováno, abychom rovněž ukázali, že my Evropané máme velký projekt jako ITER a že chceme hrát vůči roli tady. A za třetí jsem plně toho názoru, a to je myslím to nejdůležitější, ve stanovisku číslo čtyři, a sice, že program ITER bude financován ze stávající nebo ze zbylého rozpětí a pokud možno, abychom nedocházelo žádného nějakého přeskupení, převrstvení v sedmém eh, rámcovém programu, protože peníze jsou, eh, jsou tady, které jsou, s kterým se počítá na jiné programy, těch peněz je také zapotřebí. Děkuji, paní Hol. Thank you. Děkuji. Vítám toto stanovisko a chtěla bych podpořit zpravodajku ve dvou bodech. Za prvé náklady, eh, obrovské náklady ITERu je něco, co nám velmi leží na srdci. A souhlasím s ostatními kolegy, kteří řekli, že bychom eh, toto neměli financovat mimo rámcový program 7. Musí to být současný, nesmíme ohrožovat ten program. Já si myslím, že bychom místo toho měli udělat eh, toto. Měli bychom myslet strategicky o tom, jak bychom mohli snížit náklady. A velice vítám poslání poznámky, které udělala paní Cavalio a paní Hercog, které se týkaly využití mm, mm, sloupečku JET Project. A mohli bychom mm, celkově snížit náklady na ITER, kdybychom, kdyby JET Project, kde by eh, se tady vyzkoušely nové eh, techniky a pokud se to udělá, tak to bude strategický způsob, jak snížit náklady pro ITER z dlouhodobého hlediska a to je právě to, eh, na co se musíme podívat. Ehm, neměli bychom ohrožovat financování JET a myslím si, že je to nemožná situace, když ehm, lidé ani nevědí, jestli budou mít práci za 100 dní. Myslím, že se musíme soustředit dlouhodobý projekt a Eh, chci odpovědět panu Odimu a eh, zdůraznit, že mm, eh, No, otázka eh, fúze je velice zajímavý koncept, ale eh, eh, asi se nám nepodaří snížit to na dva stupně. Tady se hovoří o cílech 2020 a vědci v, JET a ITER říkají, že sami, že neočekávají, že bude do 2040 vyráběn tedy proud. Já si myslím, že je to tedy dlouhodobý projekt. Ila. Eller? Dvě poznámky. Já bych chtěl varovat, abychom eh, nějak měnili čísla v rámci ITERu. Zde máme realistický základ, ale nemáme žádné velké rezervy. Tvrzení, že bychom mohli eh, ještě eh, spořit v rámci tohoto projektu, není reálné. Buď to uděláme i hned nyní, eh, takže musíme nalézt eh, kompromis, ale nemůžeme říci, že ITER eh, by byl levnější, když něco uspoříme. Každopádně tam potřebují vše, co je nyní navrženo. A za druhé, všechno jsme mohli již předvídat. Parlament již v souvislosti se sedmým rámcovým programem říkal, že takovéto projekty, které přecházejí do té fáze skutečného instalování, nebudeme moci využít pouze rozpočtové prostředky. Rada a komise však v rozpočtových diskuzích stály proti nám a říkali, no nějak to uděláme. My jsme již minulý rok dosáhli určitého kompromisu v této záležitosti a já se však domnívám, že to stroskotalo na liberálech, protože tam se dívají na Itersela jinak. Již loni jsme mohli mít rozpočtový eh, kompromis, ale musíme to zvládnout letos. Nejdůležitější lekcí však je, že nebudeme mít jenom ITER, ale eh, Galileo, GMS a další, tedy velké eh, projekty, které půjdou do té fáze instalování a nebudeme je moci již tedy financovat z sedmého programu. Čili potřebujeme něco, eh, z čeho budeme moci čerpat do roku 2020. Jinak se v evropských eh, projektech dostaneme do stejné fáze jako v eh, této. Ještě mm, krátce dávám slovo komisi a prosím o odpovědi na položenou otázku. Děkuji. Děkuji zpravodaji za velmi vyvážený, moudrý text. Komise by ráda potrhla potřebu dosažení, zpravodajce, pardon, eh, do, potrhla potřebu dosáhnout eh, dohodu ohledně financování brzy. Pokud jde o JET, eh, začátkem příštího roku budeme schopni vyplatit mzdy, platy, ale tu dohodu potřebujeme dříve. Já bych rád zúraznil, že koncem listopadu eh, máme tedy eh, plánovanou radu ITER a pozice komise by zde mohla být oslabena, pokud nebude do té doby dosažena dohoda o dalším financování. Eh, mohli bychom být to považováni za méně spolehlivého partnera oproti ostatním na tomto zasedání. A to je klíčová věc. V této souvislosti vítáme dohodu o mandátu pro eh, trialogové jednání eh, v listopadu, což je věc, která byla v nedávné době dohodnuta. Také chceme zdůraznit pokrok, který byl dosaženo eh, na úrovni jak mezinárodní a úrovni ETER, tak na úrovni evropské. Jak se ukazuje ve zprávě, Eh, Fusion for eh, Progressive Energy Report, eh, která byla nedávno představena. Zpráva hovoří o zásadních zlepšeních v oblasti řízení, v oblasti udržení nákladů v rozumné míře a ta zpráva bude brzy představená radě. My také můžeme navrhnout, aby ředitel Fusion for Energy přišel sem do parlamentu a seznámil vás se zlepšeními, kterých bylo dosaženo v uplynulém roce. Pokud jde o e, poznámku o japonském zemětřesení, které může způsobit sklus, e, naše pozice je taková, že neexistuje žádná přímá souvislost mezi přírodní e, katastrofou v Japonsku a přispěním Euratomu. Nebo k Euratomu. Proto se domníváme, že v příštích dvou letech to nespůsobí omezení činnosti a ty prostředky jsou potřebné eh, přesně tak, jak jsem o tom před chvílí hovořil. To je potřeba, aby se schválené Děkuji vám srdečně, prosím o pochopení, že jednám tady tak rychle. Spravodajkyně řekla, 18. říjen v poledne je lhuta pro eh, předkládání návrhu. Prosím, abyste se podle toho řídili. Ten, kdo chce návrhy předložit, tak prosím, abyste tak učinili do tohoto termínu. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, ale než k němu přejdeme, tak bych chtěl ještě udělat eh, malé sdělení, eh, tak abyste všichni byli informováni. Zatímco tady zasedáme, tak mm, byl zaslán mail pracovníkům frakce, všichni si to můžete přečíst, kde se stěžuje nad tím, že se nezměnilo pořad eh, jednání. Dámy a pánové, aby to bylo jasné, já se držím parlamentních pravidel a jednacího řádu. Na začátek tohoto zasedání, tady asi ještě všichni nebyli, ale to není můj problém, že někteří přijdou pozdě, tak jsem se ptal, jestli jsou změny eh, k pro- programu. Nebyla tady žádná přání projevena, tím jsme to považovali za schváleno. To je parlamentní demokratická zvyklost a podle toho se řídím. A eh, to nebyl žádný špatný postup, který by zvolil. Já už nechci dostávat takové maily a prosil bych, abyste s tím skoncovali do budoucna. Jinak se také nebudu chovat tak férově, jako jsem se choval teď. Skutečně mě to velice rozlobilo, že eh, se tady někdo stěžoval na tento eh, postup. Je už dost těžké zpracovat eh, pořád jednání tak, aby všechno probíhalo férově, aby všichni dostali možnost se projevit. A to všichni. Ať velké nebo malé frakce, se všemi se tady zachází rovným způsobem. A já se o to snažím a jestliže frakce s tím nejsou srozuměny, tak prosím, abychom si sedli ke stolu a popovídali se o tom v klidu, ale tyto metody se mi vůbec nelíbí. Tak to jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji vám, že jste mi naslouchali a přejdeme k dalšímu bodu programu Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Děkuji vám. Brauche aber nicht, ich kann schon selber kämpfen. Já budu bojovat sám. Eh, kolega Mecaros má jako zpravodaj slovo, a sice sám. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych navrhoval, abychom možná propojili ty dva body 6 eh, a 7, pokud nebudete vámi, tak pane předsedo. Pane předsedo, já navrhuji. Já navrhuji, abychom oba body 6 a 7 projednali naraz, pokud by vám to nevadilo, abychom ušetřili čas. Děkuji. Pokud je o jednotný evropský patent, souhlasím s odborníky a s kolegy, kteří říkají, že tady jsme svědky opravdu historického okamžiku. Od roku 2000 Eh, se Evropská unie neúspěšně snažila přijmout eh, jednotný systém patentové ochrany v Evropě. A dnes projednáváme návrh v této věci. Evropský parlament byl horlivým zastáncem vytvoření opravdu evropského patentu a eh, vřele vítá návrh komise, který je dobře vyvážený, jde o proveditelné reálné řešení. Podívejme se nyní na legislativní kroky, které již byly podniknuty. Eh, vzhledem k potížím s dosažením jednomyslné dohody eh, v radě ohledně jazykového režimu eh, jednání několikrát stroskotala. Nakonec bylo nalezeno řešení pro 12 členských, respektive jako řešení 12 členských států Eh, požádalo komisi eh, o eh, zesílenou spolupráci v oblasti patentové ochrany. 13. 13. dubna potom komise představila balíček dvou legislativních návrhů, které umožní jakémukoliv podniku či jednotlivci získat ochranu svého vynálezu prostřednictvím jednotného evropského patentu, který bude platit bohužel nikoli v celé 27, ale v 25 členských státech. Po eh, politických eh, odborných diskusích členské státy s výjimkou Španělská Itálie dospěly ke společnému postoji, že totiž v zájmu dokončení jednotného vnitřního trhu je nutné zavést jednotnou evropskou patentovou ochranu. Eh, tato, tento evropský patent bude koexistovat s vnitrostátními patenty, které udělují patentní úřady jednotlivých členských států. Evropský se bude udělat podle Evropské patentní umluvy. Eh, zúčastněné členské státy Evropské instituce si společně přejí vytvořit právní rámec pro jednotný eh, patentový systém, tak abychom podpořili inovace v Evropě. Vytvoření skutečně jednotného eh, patentového systému především přinese tolik potřebnou racionalizaci a zjednodušení stávajícího systému, což umožní uživatelům snížit administrativní zátěž a snížit eh, náklady na patenty v Evropě až o 80 Já rozhodně souhlasím s tím, že dohoda, které bylo zatím dosaženo, eh, by měla být co nejrychleji eh, uvedena v život v praxi jen s několika drobnými změnami, které by mohly návrh ještě dále zdokonalit. My v našem výboru musíme zohlednit eh, potíže eh, podniků a zejména problémy malých a středně velkých podniků eh, v případě, že žádají o patent nebo, si chtějí, nebo chtějí obhajovat a prosazovat svá patentová práva. Je dobře známé, že značný počet účastníků trhu musí překonávat výrazné finanční a administrativní překážky já souhlasím eh, s politikou distribuce eh, poplatku eh, na obnovu patentů mezi mezi členské státy a IPOL, aby to bylo prováděno, prováděno vyváženě, spravedlivě. Tento návrh se zvažuje. Dnes se náklady na evropský patent odhadují tedy na patent, který by měl platnost všude v Evropě, se odhadují na 22 až 26 tisíc eur na jediný patent. Pokud bychom zavedli jednotnou evropskou patentovou ochranu, ty náklady by se snížily na 680 eur na jeden patent a zároveň by vznikly příznivější podmínky pro investice do výzkumu a vývoje. Na závěr ještě chci říci, že parlament jakožto spolulegislativní orgán musí být i nadále řádně informován o všech aspektech této věci, kdy komise je povinna spolupracovat eh, s legislativními orgány. Eh, a nyní, jaká bude platit eh, jurisdikce v oblasti patentové ochrany a dovolte mi také několik slov ke společnému systému řešení spolních sporů v této souvislosti. Abychom posílili právní jistotu, chceme vytvořit systém soudního řešení patentových sporů a to má také klíčový význam. Spravodaj, e, jakožto zpravodaj z vlastního podmětu se snažím poukázat na některé klíčové, e, klíčové aspekty budoucího patentového soudního dvora e, s tím, že se zaměříme především na kvalitu a na dostupné náklady. Decentralizovaný přístup k soudní struktuře je vítán, dohoda v této věci je vítána. To umožní informovat strany Eh, nákladově a časově efektivním způsobem, eh, tedy strany v jednotlivých členských státech. Eh, dalším cílem je zaručit vysokou kvalitu, proto bude nutné, aby soudci disponovali potřebnými jednak právními, ale také odbornými znalostmi a bylo jim zaručeno průběžné vzdělávání. Je třeba tedy podpořit malé středně velké eh, podniky a zejména mladé inovativní podniky tím, že pro ně budeme mít odlišný, odlišnou strukturu eh, poplatků. A na závěr ještě musíme apelovat na členské státy, aby bez zbytečných odkladů tuto dohodu ratifikovali. Děkuji. Děkuji. Poprosím kolegu Gierga o slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejsem takový optimista jako můj předřečník. Tady ještě není žádný jednotný patentový systém, jak bychom si to eh, přáli. Myslím si, že musíme ještě trošku počkat. Je to špatná zpráva pro naše národní ekonomiky. A měl by to být inovativní patent i Ehm, nejen co se týče jednotlivých předpisů, ale také formu patentu. A ani nevím, jestli je vám známo, že některé evropské patenty, eh, především co se týká farmaceutik, ehm, tady ty mají 800 stran. To je eh, skandál, když si představíte jenom náklady na eh, překlad. Potřebujeme inovativní patentový standard, protože toto povede teprve k tomu, že náklady nebudou tak vysoké, náklady na eh, překlady a celé období se eh, zkrátí, eh, období tedy k udělení patentu. Jednotný evropský patent. Tak, jak se to tady navrhuje, to je pouze malý krok předu. Ano, náklady se trošku sníží, ale přesto jsme Přesto máme tady EPO a bylo řečeno, že náklady jsou přesto ještě i nadále vysoké e, náklady související s udělením patentu. E, e, náklady v, na, jsou stále vyšší než náklady podobné v Japonsku nebo ve Spojených státech. Pro malé a střední podmínky je téměř nemožné získat takový patent. A tím se dos, mají konkurenční nevýhody pak se spíše pokusí v Číně nebo v Japonsku získat takový eh, patent, proto eh, musíme přehodnotit kritéria pro udělování patentu, musíme je eh, zharmonizovat, pokud chceme mít jednotný patentový systém. A myslíme si, že tento návrh není dostatečně ambiciozní, je slabý není to dost dobré pro naše hospodářství. Naše konkurenční výhody to nezvýší. A tím se dostávám k druhému návrhu a to je e, soudní e, e, příslušnost, celá soudní otázka, to se ještě nevědnalo ani v členských státech a ani nevím, proč takto postupujeme, protože mám pocit, že se tady diskutuje o něčem, v čem nebylo dosaženo žádné shody právní jazyk je přeci obtížný. Eh, právní Němčina, právnická angličtina, to je velice eh, obtížné. Tady bychom neměli postupovat unáhleně. Eh, neexistuje ani odhad toho, jak budou vypadat finanční dopady na ekonomiky členských států, protože tady se posílí náklady. A to, co by mělo dělat EPO, dělá EPO, to bude, teď půjde na úkor jednotlivých členských států. je to zhruba 10 tisíc euro eh, na měsíc a představte si, že by všechny tyto platy musely být teď vypláceny za někoho, kdo jenom sedí, něco kontroluje. Děkuji. Panu Tošenovskému dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, tento materiál eh, chápu jako snahu dospět, eh, to, co říkal můj předřečník, pan kolega Gerek, snahu dospět k nějakému lepšímu, lepšímu výsledku a velmi oceňuji snahu pana kolegy Mesároše se v tomto propracovat a myslím si, že to není naposledy, kdy se o tom bavíme a beru to jako skutečně proces, který bude mít ještě dlouhé, dlouhé diskuze a trvání, než se dobereme ke skutečnému evropskému patentu se vší váhou, všech, všech, celou silou, tak aby skutečně eh, výzkumné projekty a patenty byly plně chráněny v rámci eh, mohutnosti evropského prostoru. Eh, Myslím si, že je to velmi komplikované a ukazuje to i na to, jak dlouho trvá diskuze mezi členskými státy, jak, jak se s tímto vyrovnat. Myslím si, že tento proces je nutný, bude asi ještě velmi komplikovaný a tato zpráva zase se e, nás posouvá někam dál. E, já bych jedinou možná, e, jediný možná dotaz či připomínku velmi chápu a rozumím té snaze pana kolegy Mesároše Eh, o pomoc a ochranu malých a středních podniků, které potřebují pro ně ty náklady a administrativa je často, často nepřekonatelná, protože eh, nemají prostředky, nemají ani patřičné, patřičné hm, vybavení lidské na to, aby eh, dosáhli na takovýto evropský patent. Nevím ale úplně jistě, jestli je, je možná ta cesta říct, že malé a střední podniky budou mít nižší náklady nebo budou mít nižší cenu. A to z, z několika důvodů. Jednak víme, že u všech ocenění malých a středních podniků je to určitý prostor pro snahu se vejít do toho, do toho prostoru malého a středního podniku. Velmi komplikovaně se kontroluje, že je to ten malý střední podnik, protože je nastavená nějaká laťka. A stejně tak se setkáme s tím, že následně eh, Evropský patentový úřad bude se snažit zase vyrovnávat někde jinde. Myslím si, že by ta snaha, já velmi oceňuji a jsem rád, že na to upozorňuje tady pan kolega Mesároš, že malé střední podniky mají určitý nebo mohly by mít určitý problém eh, že je uvedena. Nevím, jestli ale by ta pomoc neměla být jinak definovaná než jenom snížením ceny a nákladu. Já jsem přesvědčen skutečně, že tato zpráva tady není naposledy nebo nebavíme se o evropském patentu. Myslím si, že ta cesta bude ještě, ještě dlouhá, než budeme říkat, ano, funguje nám plně evropský patent s tím, že bude garantovat ochranu toho duševního vlastnictví, duševních, duševních sil. Já bych chtěl ocenit tu snahu pana kolegy Mesároše o to zase se posunout dál, zase, zase v této velmi složité cestě něčeho, něčeho dál dosáhnout. Děkuji a věřím, že ta diskuze, tak jak byla nastartovaná, dál bude pokračovat, že se nám podaří eh, nalézt tu rozumnou cestu eh, směrem k evropskému, skutečnému evropskému patentu. Děkuji darf dem Kollegen Rode Kolega Rode a prosím o dodržení dvou minut. Er relativt kort, fordi jeg kan sådan set give herr i meget af det, han... Děkuji, budu hovořit stručně. Kolega eh, Gierek eh, má pravdu, ale neměli bychom nyní... Eh, promiňte, pane předsedo, začnu znovu. Takže souhlasím s panem kolegou eh, Gerekem do, Gerekem do značné míry, ale eh, nejlepší je možná, to optimálně možná nepřítelem dobrého. Eh, na výsledek čekáme, usilujeme o něj už léta a zde ve výboru ITRE bychom neměli říci, že si nepřeme pokračovat, eh, pokud eh, se nevyhoví úplně všem našim požadavkům a kritériím. Já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom podpořili zpravodaje v této věci, protože je třeba, aby se to konečně rozběhlo. Skutečně eh, na to čekáme už léta. A případné problémy, na té bychom měli poukazovat později. Samozřejmě tady dnes eh, tím ta diskuse ještě nekončí, si ten proces daleka nekončí, ale naopak konečně se může rozběhnout. Balčitis. Pan Balčitis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, na tento návrh jsme čekali již velmi dlouho. Už eh, deset let se snažíme o vytvoření jednotného patentového systému a Eh, zatím eh, naše snahy nevyústily v reálný výsledek. Zdá se tedy, že nyní existuje potřebná politická vůle. Jistě ten systém od začátku nebude dokonalý, ale je důležité podniknout ten první krok. Já se často účastním zanečních delegací a vím, že když se setkáváme se zástupci obchodní sféry, podnikové sféry, průmyslu, že tyto lidé jsou přesvědčeni o tom, že je důležité zaručit řádnou ochranu duševního vlastnictví. Domnívám se, že tento, tento návrh je vysoce aktuální. Dost dobře nechápu, jak je možné, že EU vynakládá miliony na výzkumné projekty, ale některé členské státy z nějakých důvodů se nechtějí účastnit tohoto systému jednotné evropské patentové ochrany. Já ten návrh eh, určitě vítám a doufám, že náš výbor prokáže dostatečnou politickou vůli pro zahájení tohoto procesu. Kolega Vidal Kvadras, prosím. Tento nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti je nezbytným nástrojem pro Evropskou unii a jednotný patentový systém v EU prostoru by přinesl značné výhody, co se týče konkurenceschopnosti. A i evropské podniky by z toho mohly profitovat které si budou chtít ochránit své výrobky a své duševní vlastnictví v Evropské unii. Stejně tak jako podniky, které přicházejí eh, z prostoru mimo Evropskou unii a eh, které, kteří si přejí ochranu eh, duševního vlastnictví na našem teritoriu. Tento nástroj je proto nezbytný. Pokaždé, když o tom mluvíme, o konkurenceschopnosti evropského hospodářství a o tom, že se musí zlepšit, tak se mimo jiné také poukazuje na jednotný patent. A proto si myslím, že o tom není žádných pochyb. Všichni si přejí e, toto a teď jde o to, aby tento nezbytný nástroj a tento cíl, který všichni podporujeme, abychom ho přiblížili k realitě. A to, to je, tady máme v Evropě různorodost e, jazyků, také Eh, různé patenty máme. Existují země, které mají mnoho patentů, jiné země mají zase eh, menší počet patentů. A abychom trošičku posunuli tuto iniciativu dopředu, tak eh, se učinilo něco ze zoufalství. A e, teď se tady mluví o posílené spolupráci, ale toto není nejvhodnější instrument pro zvládnutí tohoto tématu protože je, je zcela jasně zakotveno ve smlouvách, že jazykové um, aranžma e, musí být musí tady být jednomyslné rozhodnutí v této věci o tom už se, toto už se projednávalo před eh, soudním dvorem a myslím si, že pokud eh, tento postup zesílené spolupráce budeme eh, chtít provozovat i nadále, tak některé členské státy se Některé státy k tomu přistoupily, mně se to však nezdá být produktivní. Pane předsedo, jsem toho názoru, že tady s fantazí Eh, musíme najít nějakou cestu eh, kupředu. Eh, cesta, s kterou budeme všichni srozuměni. A dovolte mi, abych tady udělal jeden osobní návrh, a sice existuje postup tří jazyků, něco, co se teď podporuje v současné době v rámci posílené spolupráce. Tady bychom mohli najít předběžné řešení eh, s určitým časovým horizontem, s kterým by byli srozuměni všichni, tedy v příštích letech eh, by tady byla taková formulka pouze angličtina. Pro, pokud by všichni s tímto souhlasili, pak by se ona úprava, to ona úprava trojazyčná by byla pouze přechodnou fází. A pak bychom v určitém razum, rozumném časovém rámci mohli přejít k systému jednoho jazyka, pouze angličtina. A tady bychom měli všichni rovné postavení. Myslím si, že pak by to byl kompromis, který by mohl vést k tomu, že tuto otázku vyřešíme. Jestliže Španělsko a um, Itálie budou trvat eh, eh, na tom, že nebude akceptován tento systém tří jazyků a půjdou před Evropský soudní dvůr, eh, tak mm, to může být přirozené ehm, že se budou snažit vyřešit tento konflikt. Pokud však ostatní ale budou ehm, trvat na tom, že se má zůstat u eh, systému tří jazyků, pak si spíš myslím, bude to kontraproduktivní a proto bych eh, chtěl dát podnět k této cestě, tedy eh, úprava. Nebo, nebo tři, tři, systém tří jazyků by měl platit pouze po přechodné období a pak by se v konečné fázi mělo přejít k systému jednoho jazyka, a to angličtiny. Carvalho. Děkuji mnohokrát. My vítáme eh, tento návrh. Jsme si vědomi významu evropského patentu pro konkurenceschopnost evropského eh, průmyslu. Eh, Portugalsko se zapojilo do té posílené spolupráce. Nicméně bychom preferovali jazykový režim English only, tedy pouze angličtina. A také podporujeme to, že případný režim tří jazyků by mohl být přechodným Eh, obdobím, tedy před stupněm k tomu eh, čistě anglickému jazykovému režimu. Děkuji mnohokrát. Herr Kandun. Yeah. Pan Kandun. Presidente, io ti farò contento perché rinun. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se vzdám svého slova. Pan Vidal Quadras a také má předřečnice řekly téměř to, co jsem chtěl říci i já. Plně souhlasíme se jejich vyjádřením. Děkuji vám. A chci se zeptat, zda můžeme tento bod uzavřít, anebo zda se ještě někdo jiný chce vyjádřit. Pan Mesároš, prosím. Jenom doplním jednu větu. Chci poděkovat všem kolegům za jejich slova, jak kritická, tak podpůrná. Já jsem záměrně nezmiňoval problém jazykového režimu, protože je to velmi citlivá otázka. Já jsem se e, obeznámil s tím, kolikrát jednání e, ztroskotalo právě kvůli tomuto bodu, ale myslím, že v zásadě se e, shodujeme na tom, že do budoucna by to měl být režim jediného jazyka, ale jak se dobereme do této fáze, to si myslím, že v této věci zatím dohoda není příliš reálná nebo blízká. Chci říci, že termín pro pozvací návrhy je 11. října. Takže vás prosím, abyste do té doby sformulovali své pozvací návrhy. Děkuji, můžeme tento bod tedy uzavřít a přejít k bodu 8 usnesení Evropského parlamentu o konference v Durban. Eh, již jsme o tom hovořili krátce na minulém zasedání a písemně eh, mezi spravodajkou a stínovými spravodají. jsme se pokusili dosáhnout určitého koncenzu. Velmi rád bych dal slovo paní eh, Jordane Cizlí, ale právě, myslím, vyšla ze sálu. Eh, takže začneme se stínovými zpravodaji. Okay, then, uh, Ano, pan Čimanský má slovo jako první, ale paní zpravodajka se již vrací. Oh, it's your turn, Romano, if you want. Prosím, Romano, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Eh, právě jsme jednali o záležitostech souvisejících s klimatickými změnami, ale už jsem zde. Budu hovořit slovensky. Ano, takže budu hovořit slovinsky. I letos Evropský parlament vypracuje určité usnesení, ve kterém vyjádříme náš názor k jednání o klimatických změnách na konferenci v Durban. Tento výbor bude mít stejné kompetence jako loni. A sice eh, máme stanovisko výboru, které bylo připraveno a eh, jsou zde pozměňovací návrhy návrhy. Doufáme tedy, že výbor eh, NV eh, toto přijme. Mým cílem by bylo aby všechny politické skupiny podpořily to, co jsme vypracovali, což se nám podařilo. Děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich dobrou kooperaci. Máme před sebou výsledek, který pokládám za dobrý. E, kompetence našeho výboru jsme samozřejmě dodrželi a hovořili jsme pouze o mezinárodních jednáních a nikoliv o interní politice Evropské unie, e, které nemají mají dopad na mezinárodní jednání. Navrhujeme dvě nové kapitoly eh, výboru Envy, a sice kapitola o průmyslu a udržitelném hospodářství a druhá kapitola o technologii a výzkumu. Eh, navrhujeme však také některé doplňky ohledně energetické účinnosti, které jsou v naší kompetenci. My jsme se vyjádřili ve stanovisku k tomu, že klimatické změny nejsou jenom hrozbou, ale také určitou šancí. Musíme samozřejmě pozorovat to, co dělají třetí státy. Pokud opatření v souvislosti se změnou klimatu chápeme pouze jako změny, jako opatření evropská, pak by se mohlo stát, že na mezinárodní úrovni neuděláme nic dobrého a mohlo mi to mít dokonce negativní vliv na Evropskou unii. Proto zdůrazňujeme mezinárodní opatření eh, a vyjadřujeme také určité obavy ohledně carbon leakage, ohledně úniku průmyslu z důvodu eh, emisí eh, uhlíku. Dále zdůrazňujeme také roli Číny a USA v této oblasti. I tentokrát Tedy navrhujeme sektorální přístup. A sice tak, jak to je také v Roadmap 2020. Hovoříme dále také o internacionalizaci tržních mechanismů, protože jsme přesvědčeni o tom, že státy mají možnost a měli by mít možnost využít tržních mechanismů pro redukci emisí. Toto musí globálně však být propojeno. Evropská unie se vyjádřila pro systém ETS a tím se odlišujeme také od jiných regionů. V technologii a výzkumu zdůrazňujeme provádění technologického transferu za ochrany duševního vlastnictví. Víme přitom, že v Cancúnu byl přijat určitý technologický mechanismus a doufáme, že toto bude také realizováno co nejdříve. Na mezinárodní úrovni bychom měli investovat více prostředků do výzkumu a vývoje. Úspěch by byl totiž možný pouze, když se nám podaří dosáhnout pokroku v otázce technologické. A zde samozřejmě Jde o transfer technologie, o know-how eh, a také o příslušné investice. Tolik krátce k obsahu. Chtěla bych eh, však, eh, pane předsedo, ještě udělat dvě procedurální poznámky. První se vztahuje na roli výboru ITRE při přijímání tohoto usnesení a to ještě před prosincem tohoto roku. Toto usnesení je usnesení eh, v příslušnosti výboru Envy. My pouze doplňujeme toto usnesení, to znamená, že naše role není rovnoprávná s výborem Envy a to bychom měli eh, ještě prosadit. Eh, Envy se stará o ekologické aspekty aspekty, zatímco my o průmyslové aspekty, o výzkum technologie, což je velmi důležité a je to minimálně tak důležité jako aspekt ekologický. Proto bychom měli získat rovnoprávou roli a to také formálně, pokud ne v tomto roce, tak třeba v roce následujícím. Jako zpravodajka, navrhovatelka tohoto usnesení jsem tedy proto, abychom pod podepsali toto usnesení eh, se stejnou rovnoprávností jako výbor Envy. Dále otázka prezence. Máme vždy eh, potíže v počtu eh, poslanců v delegaci, tedy Chtěli bychom mít eh, stejný počet eh, jako eh, počet poslanců v oficiální delegaci. Každý rok je však toto obtížnější a letos máme více potíží než loni. Dokonce to vypadá tak, že poslanci, kteří nejsou v oficiální delegaci parlamentu, nemohou získat akreditaci přes komisi a to je velmi líký problém. A to proto, že výbory ITRE a ENVY nejsou rovnoprávné. Envy má více míst v této delegaci než ITRE. A také ti, kteří se tomuto tématu věnovali v našem výboru eh, velmi intenzivně, nedostanou eh, oficiální akreditaci. Obzvláště je obtížné to, že jsme dostali doporučení, abychom se akreditovali přes Globe. Ano, v pořádku. Eh, to je dobré, že máme tuto možnost a že nám někdo pomůže v akreditaci, ale přesto je to veliký problém. První otázkou je, co jako poslankyně akreditovaná přes Globe mohu v Durbanu vůbec udělat? Mám tam stejnou možnost pracovat jako mý kolegové? Mohu jít na všechna zasedání jako oni? To je má první otázka. A za druhé, má nezávislost je další otázkou. Pokud se akreditují přes Globe, pak mi tento label také zůstane. I když eh, to není zcela jasné, jedná se o nevládní organizaci. A k tomu jeden příklad. Co bychom si mysleli, kdyby někdo organizoval konferenci eh, k informačním technologiím a byl akreditován přes eh, Microsoft. Takovéto akreditace by měly být eh, zastaveny. Pane předsedo, prosím, abyste zajistil, aby poslanci troje, kteří se zabývají otázkou klimatu, měli stejnou možnost pracovat na této konferenci, stejně jako poslanci z výboru Envy. Děkuji bardzo. Pełna zgoda. Děkuji, pane předsedo. Komisja e, Przemysłu i Energii povin... E, ano, to, co říkal zpravodaj, e, souhlasím, výbor ITRE by měl být brán stejně tak vážně, protože klimatická politika ta eh, závisí, tedy ta je implementována eh, ekonomikou, eh, což znamená, že výsledky našich úvah klimatické politiky mají přímý vliv na ekonomické systémy a tyto důsledky mohou být velmi závažné, zvláště co se týká velikého rizika konkurenčních nevýhod. A to se týká vyšších cen za energii, papírenského, cementářského průmyslu, ocelářství by tím také mohlo být postiženo. A proto je důležité, abychom tato témata nikdy nezapomínali. E, jsou e, to ekologické cíle, ale musíme se zabývat i klimatickou politikou, protože důsledky jsou dalekosáhlé a má to co, také e, co dočinění s investicemi v jmenovaných odvětvích. Dále to má také co dočinění eh, s mm, inovací. Ehm, ta, ty inovace mohou v některých mm, odvětvích být zablokovány a proto se musíme zasadit za to, aby toto všechno bylo v klimatické politice zohledněno. Vůči roli Evropy nesmíme v, tomto, eh, v této oblasti ztratit. Ehm, neměli bychom mm, jít příliš přes hranice našich stanovených cílů 20%, eh, pokud nebude Eh, žádná mezinárodní dohoda. Jinak ztratíme své konkurenční výhody. Tak, udělal jsem chybu, stínový zpravodavě nejprve. Um, paní Ulco, prosím, promiňte jako první. Eh, tak Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji. Jako stínová zpravodajka skupiny SD děkuji za vynikající spolupráci mezi politickými skupinami. Byli jsme velmi pragmatičtí v této záležitosti a vyšli jsme tedy z určitého závěru, který byl učiněn na posledním samitu v Cancúnu. Chtěla bych je říci, že jsme vyšli s kompetencí výboru ITRE a to především v podpoře tohoto návrhu. Hovoříme o kon- příspěvcích energetického sektoru a o energetické e, účinnosti a energetickém řízení. Já se domnívám, že při mezinárodních jednáních je to je důležitou roli. V Cancúnu jsme k tomu zorganizovali seminář který se týkal energetické účinnosti. To byl tedy příspěvek Evropského parlamentu k tomuto Evropskému tématu. Ale novinkou je to, že přinášíme také něco dalšího v té materiální strategii, tedy ve strategii surovin. E, užívání surovin je také otázkou, e, která je součástí tohoto tématu. Dále také hovoříme o chudobě tedy energetické eh, chudobě v bodě 14n. Eh, to je důležité pro všechny politické skupiny, ale nejdůležitější na tom je to, jak eh, dochází ke ztrátě zelených pracovních eh, příležitostí. Pokud eh, investice nejsou dostatečně efektivní a pokud eh, energetická účinnost se nezlepšuje, tak ztratíme další možnost zaměstnání. V minulosti USA, Čína investovali velmi mnoho do této oblasti. Ale investice bychom neměli pokládat za jednorázové. Spíše jde eh, o investice do konkurenceschopnosti a my nejsme velmi často dostatečně dobří. Ano, hovoříme velmi často a přesvědčivě a krásně na toto téma, ale eh, při tom bychom neměli jít tolik do konfliktu. Měli bychom přiznat, že investice do zeleného hospodářství jsou investice do eh, politiky zaměstnanosti. A tady bychom měli posílit naše snahy. Budoucí konference a zde je zcela logické to, že výbor Envy bude mít výraznější význam, protože jde o konferenci o klimatických problémech. Je však, myslím, rozumné to, aby i výbor ITRE zde měl větší eh, význam, i když tedy příslušný je výbor Envy. Ano, eh, já se domnívám, že to není rozděleno eh, přiměřeným způsobem. Myslím si, že naši kooperaci bychom měli ještě prohloubit a neměli bychom pouze trvat na našich pozicích. Vždyť se nejedná o pevnou záležitost. Je nutné vše vyvíjet, je nutné Eh, aby se oba výbory eh, angažovaly v této záležitosti. Co se týče akreditace, tady souhlasím se s eh, pravodajkou a řekla bych, že výbor ITRE a jeho sekretariát i předseda nám pomáhají v otázce akreditace. A Máme alespoň jednu osobu ve výboru Envy, která není akreditovaná a je ochotná nést náklady. To však není rozumný postup. Komise nám říká, že nás nemůže eh, jmenovat příliš mnoho na tuto konferenci. Dobře, eh, to chápu, ale na druhé straně jsou zde pouze dvě osoby za členské státy eh, zatímco my, naše delegace představuje 27 států. A e, já však e, nemám nějakou další pomoc těm poslancům, kteří jsou členy výboru NVA ITRE a nejsou akreditováni. Dnes tam jedeme s akreditací za nevládní organizaci a to není přijatelné. Vždyť cestujeme přes půl světa na konferenci, která trvá pět dnů a potřebovali bychom zde tedy pomoc, aby to řešení bylo lepší. Paní Cavalio. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala eh, zpravodaji, stínovým zpravodajům ehm, za velmi dobrou práci a chtěla jsem jen zdůraznit dva body. Eh, jednak návrh eh, jednoho poslance týkající se sektorálního přístupu, to je to, co kolegové přijali a sice separátní přístupy mohl být dobrým, eh, pardon, sektorální přístup mohl být dobrým způsobem, jak bojovat proti klimatickým eh, změnám s tím, že se vezme v úvahu i průmyslové odvětví, tak abychom se vyhli úniku eh, uhlíku. To by mohl být začátek, nový způsob, jak se pustit do mezinárodních vyjednávání, abychom našli řešení nové mezinárodní dohody, která by nahradila kiotskou dohodu. Druhý bod a jsem velice ráda, že to bylo začleněno. E, to je e, CDM, e tedy Clean Mechanism Development, to je velice důležitý nástroj pro evropský průmysl. A jsou to hlavně dvě země, které profitují z tohoto a CDM byl vytvořen pro i jiné země a mělo by to měli bych bychom eh, tady to zavést i v jiných zemích a myslím si, že paralelně s tím bychom mohli třeba rozpracovat ještě další CDM, komise by to mohla otestovat, eh, stejně tak jako sektorální dohody mezi EU a Čínou, EU a Indií. Eh, toto je trošku jiný typ CDM, který by mohl běžet paralelně s tímto. A konečně plně podporuji kolegy v otázce akreditace Eh, derbanské eh, delegace a eh, naši koronátoři o tom ještě si pohovoří více. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo Chci se soustředit právě na onen poslední bod. Děkuji paní zpravodajce za vynikající práci, děkuji také stínovým zpravodajům. A e, chtěl bych se soustředit na otázky postupu. E, tady máme někdy velký zmatek mezi e, pojetím Ehm, ehm, proč Envy a ITRE musí být na stejné rovině. Envy se zabývá otázkami, jako jsou klimatické změny a pak ještě eh, jinými aspekty, které s tím souvisejí. Například stanovují se cíle nebo stanovuje se, eh, jaké podmínky ehm, budou existovat proč je eh, tato aktivita důležitá, ale v ITRE tady jde spíše o to, jak se tam dostat, jak se účinným způsobem mohou tyto cíle splnit. Posílená spolupráce, ta je proto nevyhnutelná. A to se ale neodráží ve složení výboru zase, které mm, se účastní mezinárodní konferencí, mm, například mezinárodní konference, která se zabývá klimatickými změnami. A teď k Dorbanu. Myslím si, že že je tu něco nevysvětleného. Jednak eh, prostředky na, pro účast eh, konferenců, na účast konferencích, tyto prostředky měly být využity k tomu, aby se odcestovalo do Darbanu. Toto je jeden eh, argument. A pak budeme moci vytvořit lepší rovnováhu, co se týče složení podle jednotlivých frakcí. Dnes Eh, se poslanec eh, dívá na to, jestli může využít eh, těchto prostředků, aby odjel do Dorbanu a pak se to může zamítnout, pak se mu to tady upře a to bychom měli trošku opravit. Potřebujeme tady vyvážené složení, počet poslanců podle jednotlivých frakcí, tak, aby bylo správně využito těchto finančních prostředků a mohlo se eh, cestovat do Durbanu eh, jako oficiální eh, delegace, kde budou zastoupeny jednotlivé frakce, kde bude vyvážené složení, ale měli bychom mít tuto možnost, abychom rozšířili počet. Toto je důležité. Jistě někteří se budou financovat z vlastních prostředků, nepotřebují akreditaci. Tady bychom zase měli mít větší skupinu, ale zvláště co se týče této konference, tak bude mm, mm, první řešení lepší, proto jsem eh, chtěla poprosit pana předsedu, aby eh, se podíval na to, jak bychom toto mohli upravit. Jedná se prostě jenom o to, aby tak stejný počet eh, poslanců podle jednotlivých frakcí měl tuto možnost, to, je, to jsou ti, kteří jsou zástupci ve veřejné delegaci, aby tito lidé měli možnost se eh, z vlastních prostředků tohoto zúčastnit a aby eh, pak dostali akreditaci. A nemuseli tam jezdit s akreditacemi z jiných organizací. Děkuji. Paní Koleská Bobinská. E, děkuji bardzo, děkuji za bardzo zrównoważony dobry. Děkuji mnohokrát. Děkuji za toto vyváženou zprávu. Já bych ráda zopakovala dvě věci. Jsem členkou delegace pro spolupráci s Indií a vrátila jsem se z nedávné schůze, na níž zástupce Evropské komise uvedl, že nerealizujeme žádné projekty ve velkém, eh, v širokém měřítku s Indií, eh, což znamená, že bude asi obtížné eh, dobrat se nějakého vzájemného pochopení. Možná bychom na to měli, měli tlačit, možná i to by se mělo ve zprávě objevit. Měli bychom také prosazovat bilaterální projekty v oblasti klimatu a energetiky mezi EU a třetími, třetími zeměmi, jako je právě Indie. To by nám umožnilo také zlepšit viditelnost Evropy ve světě, je třeba říci, že eh, Evropa eh, je příliš eh, nefiguruje v úvahách Indie, a to znamená, že spolupráce je přispěla ke zvyšování povědomí. Takováto hospodářská diplomace je zrovna tak významná jako diplomace politická. Otázky klimatu či energetiky je třeba stavět vysoko mezi našimi prioritami. E, další, e, další věcí je posílená spolupráce. Tady se obracím na pana předsedu e, s určitou prozbou. Obracím se na pana předsedu našeho výboru s touto prozbou. Možná článek 51 o posílené spolupráci by měl být aplikován častěji. Proč? protože je mnoho věcí o klimatu a energetiky, které se týkají obou výboru, výborů. Já e, někdy chodím na schůze výboru Envy a vím, že probíráme podobná témata, ale z různých úhlů pohledu. Jasně se to ukázalo i u této zprávy. Proto bychom možná článek 51 jednacího řádu o posilné spolupráci měli využívat častěji. Děkuji. Takže tento příspěvek předáme Envy zítra po hlasování. Dále mým domácím úkolem bude eh, abych se zabýval otázkou účasti obou výborů na otázkách, které se obou výborů týkají. Takovéto případy máme častěji a vím, že dochází ke sporům o kompetencích, o dohodách. Je to téměř nesnesitelné. A nakonec se prosadí ten, kdo má lepší nervy a nikoliv lepší argumenty. Takže možná, že bychom měli hledat cestu eh, k zásadnějším řešení. Rád se o to postarám, ale řešení také ještě nevím. Třetí je cesta delegace a její cesty na konferenci. Konference předsedů rozhoduje, eh, tam eh, tedy se rozhoduje o tom, eh, kolik lidí pojede. Je to prostřednictvím politických skupin. Vím, že tam tyto delegace vždy jsou. Co se však týče oblasti IKT, tak tam ta delegace byla odmítnuta, tedy navýšení mimo kontingent. Tak takže tato delegace má určitý určité privilegium, ale vždy máme více lidí, kteří tam chtějí ocestovat. Já se domnívám, že ta podíl mezi Envy a ITRE eh, se dá vyjasnit písemně, ale otázka akreditace je mnohem komplikovanější a myslím si, že to souvisí s tím, že komise změnila svůj přístup. Dříve se to řešilo přes komisi a nyní se to změnilo. Nevím, zda jste za komisi jestli je někdo, kdo by nám vysvětlil, eh, proč tomu tak bylo možná, že tedy tady nikdo není. Eh, pokud eh, ne, tak bychom tento dopis měli zapsat komisi. Tato změna právě vedla k tomu, že my máme tyto problémy s akreditací nyní. Já mohu souhlasit s těmi, kteří říkají, že je to těžko přijatelné, aby se kolegové z parlamentu akreditovali přes přes jiné organizace. To prostě není v pořádku a sdílím eh, názor, který zde byl předložen. Takže slibuji, že eh, účast eh, ITRE a ENVY bude tématem dopisu a dále mám otázku na komisi, aby se to vyjasnilo. Paní de Castillo? Eh, promiňte, je to, komise, eh, je to komise, která akredituje na žádost parlamentu. To znamená, parlament musí rozhodnout o tom, eh, kolik lidí chce vyslat, chce mít zakreditováno. A pokud řekneme 100, tak určitě to komise neodmítne, ale musí jít tedy o konkrétní požadavek parlamentu. To znamená konference předsedů a celá ta struktura, celá ta hierarchie, jsou to hierarchie, to musí projít. A zde tedy musíme přijmout rozhodnutí o tom, zda rozšíříme delegaci, zvýšíme její počet, buď tedy, eh, že by byla eh, stejná čísla, stejné rozložení, eh, s tím, že by se to členové delegace financovali sami ze svého, ze svého rozpočtu na účast na mezinárodních akcích. Takže to byly neformální eh, dohody, musíme to vyjasnit. Eh, parlamentní zpráva, předseda parlamentu a konference předsedu eh, výboru. Tam se eh, ta otázka vyjasní a předám tu otázku dál. Musíme ji vyřešit, protože eh, tady to nemůžeme. Děkuji, takže můžeme přejít dalšímu bodu jednání a sice evropská normalizace. Kolega Gírek má jako první slovo, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, téma je mimořádně důležité. Je to jedno z klíčových témat, které rozhoduje o fungování jednotného eh, evropského trhu. Eh, mm, eh, to vede k tomu, že vnitřní trh pak řádně funguje. A pak je to také důležité pro konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost ta má také co dočinění s tím, že přesně víme, jaké technické normy platí, jde o to, aby byly jednotné a aby eh, jednotné produkty eh, byly, eh, aby tady platili jednotné technologické postupy a to povede také takzvanému skálovému efektu. O co tady vlastně jde? Ve výboru jde o harmonizaci norem v 27 členských státech. E, jde o to, aby normy byly připravovány rychleji, protože v současné době to trvá příliš dlouho, dva až tři roky to e, teď trvá. A také sektor služeb by měl být pokryt těmito jednotnými normami. Potřebujeme jednotné normy eh, v oblasti komunikačních informačních technologií. A pak je také velmi důležité, aby malé a střední podniky měli eh, rovný přístup eh, při vyjednávání norem, při jejich využívání, když se o tyto normy musí opírat. V současné době tomu tak není. Pro malé a střední podniky to často bývá velmi obtížná situace. Hm, instituce pro vytváření norem ve členských státech hm, pracují jako běžné podniky na trhu teď se zdá, že dochází často i k konfliktům zájmů mezi členskými státy a EU, protože toto normování vede k tomu, že jednotlivé národní normy často mizí ve eh, prospěch jednotných ehm, harmonizovaných evropských norm. A to zase vede k tomu, že jednotlivé národní normy a jejich instituce, které vytvářejí, postupně budou mizet. A to zase vede k celé řadě eh, dalších otázek, jako například, jak malé a střední podniky eh, mohou vstoupit do konkurence eh, s podniky velkými. Eh, co se týče norem, tady často chybí informace o evropských normách, ISO normách například. A mm, toto má jistě vliv na mezinárodní konkurenceschopnost normy a je to také otázka ehm, autorství norem. Když se norma zveřejní, eh, tak eh, jistě má nějakého autora. A to zase má eh, další důsledky, protože to je, který máme téměř souvislost s patenty a licencemi, které s tím také souvisí. Dále evropské normy. Pak je tu další otázka, jak to vypadá s překlady. Už jsme to probírali eh, v případě patentů. Máme tady celou řadu sporných bodů, protože eh, překlady jsou pochopitelně spojeny s náklady. Další otázka. Proč proč se eh, to probírá na nějakých fórech nebo konzorcích, když se vypracovávají normy. Eh, v oblasti informačních technologií. Tady by přeci eh, normovací eh, instituty v jednotlivých členských státech mohly mít stejný přístup. Tak tolik k těm nejasnostem. Myslím si, že téma je skutečně důležité a návrh je zajímavý, je to zajímavá myšlenka, ale je zapotřebí tady ještě řadu věcí vylepšit. Děkuji vám. Děkuji. Kolega Belčítis. Děkuji, pane předsedo. Na toto téma jsme ve výboru hovořili již mnohokrát. Já souhlasím se s kolegou zpravodajem, pokud o některé um, obavy a nespokojenost um, s aktuálním návrhem, ale pokud chceme dotvářet jednotný vnitřní trh konkurenceschopný trh, eh, kde eh, jsou zachována pravidla rovné hospodářské soutěže pro všechny hráče, pak eh, musíme uplatňovat společné principy normalizace všude v EU, respektive principy společné normalizace v celé, v celé EU. To by posílilo konkurenceschopnost, také by to umožnilo Eh, vytvořit možná dokonce jednotný systém zadávání veřejných zakázek v EU, což by jistě eh, bylo přínosné pro všechny členské státy. Rád bych také poděkoval komisi za to, že naslouchala našim návrhům a doufám, že se nám podaří eh, nastavit spravedlivější, transparentnější tržní podmínky v EU které umožní lepší a efektivnější fungování. Děkuji, pan Weber. E, děkuji, i já souhlasím e, se slovy a návrhy našeho zpravodaje. Možná bych k tomu doplnil ještě jeden aspekt. Evropská unie je normalizační mocností a disponuje také trhem o 500 milionech spotřebitelích, což je vlastně největší trh světa, nebo jeden z největších trhů světa. A myslím si, že eh, respektování, dodržování eh, norem, eh, které zde vydáváme, to je se možnost, tak tento, jak, jak uplatňuje velký vliv, ale jak kdo kontroluje, že normy jsou skutečně, eh, skutečně prováděny. Eh, USA takový mechanismus mají, eh, Čína také. A vůbec těmto zemím nevadí provádět inspekce přímo v našich podnicích a sledovat, zda jsou dodržovány například hygienické normy, Eh, Evropa trpí jednou velikou slabinou, ne pouze v této oblasti, i v oblasti přestěhovalství to platí. Eh, vydáváme sice různá pravidla, předpisy a normy, ale nikdo již nekontroluje jejich dodržování. Eh, takže já si myslím, že bychom měli zavést jasné kontrolní postupy pro sledování dodržování norem. Děkuji. A příslušný orgán pro to. Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já naváži na kolegu Webra, se kterým souhlasím. E, říkám si, zda nenastala chvíle proto využít této politické diskuse o tvorbě norem a propojit to s průmyslovou politikou, protože můžeme mít pocit, a trošku to také slýchám, že stále vydáváme e, nové a nové normy, například pro oblast životního prostředí, e, hygienickou, zdravotní a tak dále ale nesledujeme, kdo potom eh, vyrábí podle těchto norm, když se spotřebitel například eh, přejít změnu. Eh, například u klimatizace jsme v celé Unii nařídili změnit, změnit typ kapaliny, která se využívá v chladicích klimatizačních systémech. Vydali jsme normu, ale eh, neošetřili jsme to v promyslové, eh, v promyslové eh, politice, takže šlo o dovozy ze třetích zemí a velká část tedy kupní síly se přesunula mimo EU tím pádem. Takže snažíme se sice kvalitativně posouvat Eh, výše, náš jednotný vnitřní trh, ale myslím si, že je třeba vždy eh, tvorbu norem propojovat na promyslovou politiku a sledovat, kdo potom podle těch norem bude vyrábět příslušné produkty. A myslím si také, že bychom měli ustavit nějaký kontrolní orgán, eh, který by měl výkonné pravomoci v oblasti kontroly dodržování norem na evropském trhu. Děkuji za komisi, pan Brickman, prosím. Uh, Paní Brickman. Děkuji, eh, pane předsedo. Já vám mnohokrát děkuji za možnost zde říci pár slov, eh, opravdu jenom několik slov, protože není mnoho času. Ráda bych uvedla, že eh, vítáme to, že váš výbor přikládá tvorbě norem takový význam. Domníváme se, že sehráváte důležitou roli v naší diskusi o tom, jak dále zdokonalit evropský systém eh, tvorby norem, eh, jak je modernizovat eh, a jak to propojit na důležité evropské cíle, například obsažené ve strategii EU 2020. Do značné míry totiž náš projekt eh, zdokonalování eh, tvorby norem můžeme uplatnit i při dosávání cílu promyslové eh, politiky či jiných evropských politik a byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo systém zmodernizovat, učinit jej přizpůsobivější k technologickým změnám. To vše patří k cílům našeho návrhu. Já chápu tedy, že zpravodaj má některé kritické výhrady. Budu připravena jistě eh, a ráda vysvětlím, že náš palíček eh, nemá vnést revoluci do systému tvorby norem, chceme jít cestou evoluce, postupného vývoje, to znamená, nechceme se eh, dotýkat vůbec toho, jak fungují vnitrostátní normalizační orgány, chceme se přidržet hlavního principu evropské normalizace evropské tvorby norem, to znamená dobrovolná povaha norem, to, že celý proces musí být řízen a tažen trhem, to, že platí princip národních delegací, že to je celé zakotveno, podloženo tedy vnitrostátními normalizačními orgány. Na těchto věcech tedy nic neměníme, i když náš návrh samozřejmě některé nové prvky přináší. Tak to bych ráda se jednoznačně tady řekla, aby nedošlo k nějakému nepochopení snah komise. Čili žádná revoluce, žádná radikální reforma, to je také v souhlase s vaší zprávou z vlastního podnětu, chceme se eh, přidržet eh, do značné míry obsahu zprávy parlamentu eh, z roku 2010. Do značné míry z ní vycházíme. Jsme si vědomi propojení mezi standard normalizací a konkurenceschopností. Mnoho řečníků zde hovořilo o potřebě jasně vnímat úlohu normalizace Eh, bezpečnosti produktu a výkonu dohledu nad trhem. Zaznělo zde, že je eh, dobré eh, vypracovávat a rozpracovávat dále legislativně a normalizační rámec, ale jak potom skutečně v praxi zaručit, aby zboží bylo bezpečné pro spotřebitele, to je důležitý aspekt. A je to nepřímo spojeno s normalizací, nicméně určitá propojení tady existuje mezi všemi těmito věcmi. Jak víte, eh, dohled nad trhem to je eh, pravomoc vnitrostátních orgánů, které nesou, eh, nesou odpovědnost za výkon dohledu na vlastním trhu. Existují tedy vnitrostátní orgány dohledu, které sledují situaci na trhu a rozhodují o případném stažení produktů, které nejsou dostatečně bezpečné či neplní normy. Samozřejmě také celní zpráva do toho vstupuje na hranicích. Eh, nám nyní jde o zlepšení spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu, tak aby se celkově eh, v Evropě eh, zlepšila politika dohledu nad trhem. Kromě toho máme nařízení pro tuto oblast. V příštím roce přijdeme s dalším návrhem, tak abychom posílili právě dohled nad trhem. Takže tolik tedy k vašim slovům o propojení a ještě tady k, k vašim slovům o propojení normalizace a průmyslové politiky, to je velmi relevantní, eh, o tom náš návrh určitě je. Eh, naším cílem je především zvyšovat konkurenceschopnost evropského průmyslu a je třeba definovat eh, prioritní sektory, ve kterých chceme zaručit růst v Evropě. Tvorba norem do značné míry souvisí právě s prioritou zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a ekonomiky a to především v horizontu roku 2020. Takže bych ráda zdůraznila za naši stranu, že jsme si vědomi, že váš výbor sehrává důležitou roli eh, v rámci zaručení právě toho dostatečného propojení normalizace a průmyslové politiky. Děkuji. Ano, děkuji. Dnes eh, to byla první rozprava, jistě o tom budeme hovořit ještě několikrát, takže v tomto smyslu dnes mohu uzavřít tento bod a přecházíme k bodu 10 kde jde o otázku na cestě ke kosmické strategii EU. Kolega Patricello je zpravodajem a právě on dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat sekretariátu výboru ITRE, panu Prajerovi, za to, že byl k dispozici a velmi profesionálně eh, zpracovával tento text eh, návrhu. Jde-li o vesmírnou kosmickou strategii, tak dva týdny eh, před 20 tým říjnem, tedy eh, vysláním eh, první družice Galilea, eh, vidíme, jak významné je toto téma. Dlouhá léta se připravovala tato záležitost a nyní v této závěrečné fázi se těšíme na závěr první části programu EU. Evropská unie se tak stane nezávislou v eh, této oblasti. A dosažení tohoto cíle je eh, také výsledkem eh, aplikace článku 198 smlouvy. Tento článek dává kompetenci EU e ve smyslu koordinace a pod podpory eh, kosmických eh, programů ze společných eh, projektů tak, aby průmyslová Eh, konkurenceschopnost byla posílena. To je jeden z cílů celého programu a tento cíl bude dosažen jako strategický aspekt. Evropská unie tak i na mezinárodní úrovni bude moci konkurovat a spolupracovat s ostatními partnery. Tato smlouva je právním základem pro dosahování ambiciozních cílů evropských institucí a Evropského parlamentu především. Evropský parlament musí dát k dispozici příslušné prostředky, jak finanční, tak i legislativní. Stílíme význam Galilea tak jak to vidí komise, ale ve světle otázky financování, tedy 5 miliard euro a vzhledem ke strategickému charakteru tohoto programu, eh, také GMES požaduje eh, dobrý přístup z naší strany. Jsem přesvědčen o tom, že pouze dobrá kosmická politika umožní synergickou podporu obou programů tak aby bylo možno dosáhnout synergií a abychom byli také politicky samostatní v této oblasti. Eh, ekonomické výhody eh, pro evropské občany jsou rovněž jednoznačné, vytvářejí se nové pracovní příležitosti. Právě proto však musím také litovat toho, že komise rozhodla o změně financování GMES, eh, které již nebude v rámci eh, finančního plánu do roku 2020. Pokud nebude existovat takovýto finanční plán, pak investice, které byly konány do posed, eh, nebudou využity. Eh, nejsem si zcela jist, co se týče finančních aspektů. Je však přitom nezbytné, aby strategie komise ohledně aspektů řízení Galilea a GMES byly dále podporovány a prováděny. Pouze díky eh, racionálního organizování těchto programů mohou být eh, programy eh, jak provozní, tak i údržbové eh, vypočítány. Tak evropští občané také budou zcela jasně vědět, jaké zdroje se použijí dlouhodobě v kosmické Eh, oblasti. Eh, další důležitá pasáž, kterou bych chtěl zdůraznit, eh, je vytváření evropského ekologického systému dohledu, tedy Euronés. Je velmi důležité, aby evropské družice byly umístěny v kosmu, ale zároveň je nutné zajistit ochranu tak, aby tyto kosmické lidské tělesa byla chráněna před dopadem eh, kosmického odpadu. Dále k výzkumu. Pokud chceme eh, kosmický eh, výzkum, tak musíme investovat také do inovací prostřednictvím programů krátkodobých a Evropská komise musí vše koordinovat. Koordinovat tedy kosmický výzkum jednotlivých členských států v rámci Evropské Evropské kosmické agentury, aby nedocházelo k duplicitě, ale také, aby nedocházelo k vzniku určitých mezer v tomto výzkumu. Jsem přesvědčen, že Evropská unie potřebuje samostatnou kosmickou politiku a potřebuje také přístup k této politice. Zároveň se však domnívám, že komise se musí zasadit o mezinárodní kooperační strategii, tak aby s několika eh, partnery, jako je Rusko a USA, došlo k dosažení synergických eh, výsledků, tak aby i větší eh, programy mohly být dostatečně financovány. Domnívám se, že zapojení Evropské unie do eh, kosmu eh, eh, vyžaduje také novou definici ESA. Technické kompetence a programování agentur jsou podstatné pro udržení technologických kapacit a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Já ve své vlastnosti se pravodaje k této kosmické politice jsem proto eh, ukončil tuto první fázi práce a doufám, že vaše příspěvky a pozměňovací eh, návrhy umožní eh, formulovat takový text, který bude odpovídat článku 198, tak aby technologický a vědecký pokrok byl zajištěn v sektoru, kde udržitelný růst je je nezbytný pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji a chtěl bych předat slovo kolegovi Lance. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, zpravodaj pan, eh, panu eh, Patričilovi. Myslím, že je to velice vyvážená, dobrá zpráva. Jsem velice spokojen. A snad jenom pár bodů, na které bych se chtěl soustředit, které bychom měli posíleněji formulovat nebo ještě dopracovat a sice e, rozpoč, rozpočtové záležitosti. Už tady bylo hovořeno o otázce financování GMS, tady jsme si určitě zajedno v parlamentu že prostředky e, patří do e, evropského rozpočtu. Pokud chcete mít, mají mít kosmickou strategii s klíčovými projekty jako GMS, EGNOS, Galileo a podobně, tak je nutné, aby to šlo přes evropský rozpočet, toto financování, abychom na to mohli mít vliv, abychom byli schopni řídit tyto projekty a ovlivnit je. Ehm, myslím si, že tady adresát těchto diskusí je spíše rada. Ehm, eh, vidím, že v zástupce sekretariátu trošku přikivuje členské státy eh, by eh, mohly říct, že si chtějí rozpracovat strategie, že chtějí rozpracovat velké projekty, ale když jde o financování, tak se zatáhne brzda. Vím, že teď jsme v těžké situaci, máme tady finanční rozpočtovou krizi ve všech zemích, ale eh, tyto projekty, kosmické projekty, které um, určují vesmírnou strategii, ty vytvářejí další pracovní příležitosti a návratnost investic. A myslím, že toto musíme jasně říct členským státům, že v případě rozpočtu a finančních výhledů se to musí dobře propočítat, protože eh, družice ty vydrží jenom pět nebo sedm let a když pak už nebude možné je řídit, tak budou muset být nahrazeny. A tady je nutné najít eh, finanční prostředky pro delší období a dát k dispozici eh, a poskytnout také příslušné služby. Eh, zajištění systému, to už říkal zpravodaj, proti útokům, ale také proti eh, vesmírnému smetí. Dnes jsme hovořili o zločinnosti eh, v kybernetickém prostoru. To, tyto družice se týkají pozemních stanic, které musí být vzájemně propojeny, takže zločinnost na tomto poli je určitě téma, o kterém musíme hovořit. Jeden bod je určitě, domnívám se, tedy ze zkušeností, které jsem udělal já i s jinými zprávami na poli Galileo, něco, co bychom měli, o čem bychom mohli diskutovat, je bod 18, hovořilo se o tom například kontrola hranic. To je důležitá, smysluplná záležitost. Já e, nemyslím jenom pomoc Frontexu, ale třeba otázka e, piráctví e, v, v Africe. Tady by se evropské vojenské jednotky mohly podpořit a sice by se vytvořil precizní systém, kontrolní, kontrolní systém třeba lodí pobřežních a podobně, a e, tak, aby se zabránilo e, pirátství. Ale určitě se tady v parlamentu povedou k tomu diskuse, to už známe. Bod 22. To je velice důležitý bod. E, tady bych ještě rád v rámci pozměňovacích návrhů ho trochu více podpořil. Otázka možností zkombinovat Galileo, KMS a jiné družicové systémy. Myslím si, že tady musíme udělat ještě více. Tady musí ještě přidat i komise, abychom rozpracovali správnou strategii a zjistili, jak správně zkombinovat tyto služby. A poslední bod. Tady e, musím toto věc ještě prodiskutovat se zpravodajem nebo e, zeptat se, jak si to představuje. Eh, přečtu, přejeme si autonomní přístup k vesmírnému prostoru. Ano, souhlasím, to si jistě přejeme, ale zároveň tady máme mezinárodní spolupráci. Eh, tady je nutné se podívat na to, jak vytvořit správnou rovnováhu. Eh, tady určitá eh, systém, aby tady byla správná rovnováha, ale zároveň, abychom zachovali spolupráci, a abychom tady zachovali konkurenceschopnost, protože tady je určitá konkurence. Když konkurence působí, tak tyto tzv. launchy jsou potom výhodnější cenově a pak je možné, že to ale s cenou může jít také nahoru. To znamená, je nutné si prodiskutovat ještě rovnováhu. Jinak jsem velice spokojen s výsledkem, v některých bodech musíme ještě vyjednávat. E, Evropská e, unie, ESA a členské státy musí více spolupracovat, ale jinak jsme, myslím, na správné cestě. Těším se na naše další setkání a děkuji vám. Děkuji, kolega Remek. E, děkuji, pane předsedo. Nejdříve mi dovolte, abych také poděkoval zpravodaji, protože podle mého názoru odvedl skutečně velký kus práce. Eh, v tomto kontextu se moje poznámky soustředí pouze na několik aspektů, které já považuji za nejdůležitější. Eh, měli jsme nedávno slyšení na toto téma a i to ukázalo, že sílí hlasy nebo názory chce tedy žádající větší ambicioznost eh, jak dokumentu, tak hlavně našich plánů v evropské kosmické politice. Máme se o co opřít, máme tradici, máme výsledky na tomto poli a máme samozřejmě velmi dobré odborníky. V čem nemáme jasno, to je v prioritách, kdo má víc než 50 priorit, nemá vlastně žádnou a to se pak odráží v tom, že máme komplikace eh, ve financování nebo rozhodnout, jak to financovat. Hovořil už o tom kolegové přede mnou. Eh, eh, je to případ nejen vesmírné politiky, ale například také ITERu, o čem jsme hovořili v určitých souvislostech ráno. Já si myslím, že Hlavně eh, nám v tomto kontextu, jestliže to nevyřešíme dobře, eh, bychom, abychom se nedostali do závislosti v klíčových technologických eh, jaksi, technologiích a technologických prvcích na ostatním světě. Přesto se domnívám, už tady to také před mnou bylo řečeno, že jednou z cest je také posílení mezinárodní spolupráce. Spravodaj o tom hovořil. Myslím si, že nemusíme mít na jak si na mysli pouze Spojené státy a Rusko, ale e, jsou takový hráči jako Čína, Indie, ale i další. E, také bychom neměli zapomínat na to, že e, deklarujeme to v samotné zprávě, že se zamýšlíme, dokonce to máme v názvu, kosmická strategie má sloužit občanům, a tak bychom se měli snažit víc, aby oni občané také víc věděli aby chápali, i když já rozumím tomu, že je teď těžký lidé žijou úplně jinými problémy, ale nicméně, eh, co jim může přinést a hlavně, co by ztratili, když rezignujeme na své ambice eh, v této oblasti. No a eh, závěrem mi tedy dovolte říct jenom, že ještě jednou poděkovat zpravodaji a v duchu řečených poznámek se budu snažit Eh, doplnit eh, dokument některými pozměňovací návrhy a na tu spolupráci se těším. Děkuji. Kolega Tošnovský. Kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já mm, díky mým kolegům, předřečníkům se pokusím být kratší, protože řekli mnoho z toho, co jsem také chtěl říct. Já se připojuji, připojuji k těm, kteří velmi hodnotí tuto zprávu, která je skutečně velmi obsáhlá a ukazuje ty, ty hlavní body. Já bych chtěl se jenom připojit ke kolegu Blantemu, který eh, tady říkal o tom, jak je důležité, abychom, a zprávě, zprávě je to uvedeno, abychom se snažili co nejvíc upřesnit financování, i když je to možná komplikované z hlediska té dlouhočasovosti, ale není asi výhodné, abychom pořád žili v, té, v tom prostředí, že pořád nám chybí nějaké, eh, a víme to, že nám chybí nějaké prostředky na realizaci těch základních funkcí, které tak významný projekt má, protože jestli něco je skutečně, se dá říct, je, je unijní společným projektem, tak to, je Galileo, protože v Evropě pravděpodobně není žádný stát, který by takovýto velký projekt byl schopen realizovat, ať z důvodů finančních, kapacitních, objemových. A tady se ukazuje, že Evropská unie může dát dohromady své síly a zrealizovat takovýto projekt. Ale finanční prostředky je potřeba skutečně eh, co nejlépe precizovat, abychom nežili pořád v tom podvědomí, že nám nějaké nějaké prostředky můžou chybět. Vím, že je to těžké, vím, že to není příjemné a v této době pro mnohé státy i těžko zkousnutelné, ale eh, považuji to za, za důležité. To, co se také připojuje, je to uvedeno v článku 22, eh, je záležitost aplikací. Úspěšnost celého projektu bude záviset od toho, jaké životní aplikace budou spuštěny, jaké budou nastartovány, které možná vyvolají další, to, co ještě ani nevíme, co by, co by bylo možné využít. Ale tady eh, o skutečně úspěchu celého projektu budou rozhodovat eh, aplikace, které uvedou v život celý projekt. Eh, víme, že Galileo je poskytnutá infrastruktura, je infrastruktura ohromného rozsahu, a naší úlohou by mělo být skutečně umožnit, aby všechny možnosti byly maximálně využívány. Eh, tady se nabízí to, o čem dlouho diskutujeme, jak napojit na využití sedmého rámcového programu, ať se bude v dalším finančním období jmenovat jakkoliv, <clears throat> ale tyto výzkumné aplikace, aby směřovaly do této oblasti. Myslím si, že eh, těch oblastí bude celá řada, o kterých ještě neuvažujeme nebo nemluvíme. Stejně tak souhlasím s kolegou Plantem, že bychom měli otevřít diskuzi o možná širším uplatnění tam, kde, kde trošku citlivě přešlapujeme, jestli je to trochu té vojenské oblasti nebo oblasti kontroly eh, satelitní, která se nabízí a je velmi perspektivní, je velmi racionální, kterou bychom jinak eh, nedostali k dispozici. Já bych chtěl také jako mé, mý kolegové velmi ocenit tuto zprávu a myslím, že posouvá zase eh, dopředu tu snahu, aby Galileo bylo tím skutečně velmi honosným a, a silným projektem, který Evropskou unii bude nejen reprezentovat, ale bude ukazovat tu obrovskou sílu, kterou, kterou jednotlivé státy jsou schopny dát dohromady a že to bude projekt úspěšný. Ještě jednou děkuji panu kolegovi Patričelovi, protože myslím si, že to je zpráva velmi dobrá. Děkuji. So, dann darf ich, eh, nun da Děkuji, takže bych rád předal slovo kolegu Weberovi. Ano, i já chci poděkovat našemu zpravodaji, kolegu Patričelovi, za jeho vynikající práci. A rád bych ještě eh, posílil eh, závěry jeho práce, zejména pokud je o program eh, GMS, GNSS. Já eh, se o to také pardon, GMES, já eh, také předložím příslušné poznací návrhy. Víme, že program GMS e vstupuje do operativní fáze, což je fáze, kdy jsou finanční rizika omezená oproti, oproti rizikům ve fázi vývoje systému. Náklady v této fázi tedy budou jistě dostatečně pod kontrolou. Můžeme se eh, v tomto tvrzení opřít o zkušenost s jinými evropskými programy, jako je například ta satelitní eh, meteorologický program či programy. Proto si myslím, že je třeba posílit změní odstavce 16 a ještě razantněji žádat od komise, eh, aby se vrátila eh, k celému financování programu GMS, aby to celé bylo součástí příštích finančních výhledů eh, Unie. Eh, řada kolegů tady vyslovala ve prospekt této myšlenky, čili formulujeme to ještě razantněji v tom odstavci 16. Navíc GMS, jak jste také sami připomněli, má učinit z EU celosvětového lídra v oblasti pozorování země a v oblasti environmentálních a humanitních aplikací opravdu myslím, že je celá řada jiných eh, výdajů EU, které jsou mnohem spornější než je tento. Eh, a eh, ještě k tomu, že je třeba doplnit legislativní rámec a zajistit efektivnější řízení a zprávu programu. Já si také myslím, že bychom měli co nejlépe využívat expertízu aktuálních těles v EU, ať už jde o e, soukromá či veřejná e, tělesa, veřejnoprávní. EU si musí zachovat svoji nezávislost v oblasti kosmu a je třeba dosáhnout cílu, které se ustanovila. Abychom zachovali tuto vlastní nezávislost, autonomii, je samozřejmě třeba e, preferovat využívání evropských satelitů. Je třeba, je naprosto nutné, aby komise co nejrychleji přišla s konkrétními návrhy, jak zavést vhodnou strategii Eh, pro sektor eh, odpalovacích ramp. Eh, jde o to, jak adekvátně ošetřit potřeby. Jde nejenom o politiku kosmickou, ale také o naši promyslovou politiku, jak na to upozornila řada kolegů. Je o otázku vůbec evropské konkurenceschopnosti. A ještě na závěr pár slov na jedno významné téma, které zmínil kolega Glante, nikoli Glante, pardon, jde jde o mezinárodní spolupráci, zejména v oblasti výzkumu eh, s partnery jako je Rusko, USA či Čína. Tato spolupráce je na výsost žádoucí, ale musí probíhat na základě dotržování principu reciprocity. Dnes institucionální trhy v těchto zemích jsou naprosto uzavřené eh, vůči eh, zahraničním průmyslovým subjektům, včetně evropských. Evropa nesmí být naivní, e, nesmí se stát jedinou kosmickou velmocí, která otevře svůj sociální trh zahraniční konkurenci, aniž by e, žádala to tež od svých, od svých partnerů, aniž by dosáhla reciprocity v této věci. Děkuji. E, kolega Lambert. Děkuji, kolega Lamberts. Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, není to za dostatku Eh, za dostatku zájmu, ale tato země trpí bankovní krizi, což se žádalo moji eh, pozornost a účast. Eh, mám tady šest věcí. První z nich je ta, že kosmos to je asi jednoznačně oblast, kde musíme postupovat evropsky, nikoli odděleně v členských státech. Víme, že je řada zemí, které mají dlouhou tradici v této oblasti, ale také vzhledem k rozsahu Eh, ale ovšem vzhledem k rozsahu potřebných investic je evropské měřítko jediné možné a vhodné. Možná řekne, že to je samozřejmost, ale je dobré občanům připomínat, eh, že tomu tak je, že to je právě případ eh, jednoznačné přidané hodnoty Evropy. Druhá věc je spíše institucionální povahy. Nevím, zda tu máme někoho z komise, ale já mám já zakouším pocit naprosté zbytečnosti našeho výboru. Eh, když vidíme, jak eh, jsme schválně eh, udržováni v temnotách, pokud je o základní aspekty věci, jako je financování, jak dlouho už žádáme jasná čísla? Ne pouze nějaké, nějaká zastřešující čísla, ale detailní, detailní rozpočet na program, jako je Galileo. Žádá se od nás vyjádření ke kosmické politice, ale přitom vlastně nemáme přístup ke konkrétním podkladům a údajům. Dalším dobrým příkladem je to, že když jsme eh, začínali hovořit o veřejně regulovaných službách Galilea, eh, komise skoro okolností změnila, změnila tedy, že skoro okolností x procent uživatelů bude vojenské povahy. Zatímco původně lidé říkali, že Galileo bude čistě civilní projekt. Já tedy eh, nemám vůbec pocit, že by tady panovala skutečná atmosféra spolupráce mezi komisí a e, parlamentem. Přitom bychom měli být spojence. Já si myslím, že mnoho je před námi skrýváno a myslím, že je třeba to tady explicitně vyslovit, protože tady nejde o žádné, žádné malé finanční objemy. E, nejdeme tady o to, že chce, aby parlament byl respektován jako instituce, jde o to, že neseme odpovědnost vůči občanovi e, za tyto obrovské finanční částky a nakládání s nimi. Dále třetí věc je GMS. Od začátku svého působení v tomto výboru, myslím, jasně říkám, že pokud existuje jeden projekt eh, jakožto součást evropské kosmické politiky, který si zasluhuje podporu zelených, pak je to GMS, eh, protože eh, skýtá funkce, které nejsou dostupné jinde. Zatímco o Galilea bychom mohli říct, že vlastně jde o paralelu a zdvojování některých, některých věcí, které skýtá GPS. GMS e je skutečně nová věc, je to jednoznačně přidaná hodnota, a připadá mi trochu zvláštní, že komise se rozhodne ohrozit tento program. Protože způsob, jakým k tomu komise přistupuje, znamená, že v podstatě eh, vede a tlačí GMS k zániku, zatímco udržuje v chodu jiné projekty jako Galileo nebo ITER. Ty udržuje při životě. Já opravdu zaznělo tady, že GMS z finančního hlediska je jisté, bezpečné a to tež nelze říct o ITERu. Ehm, já se nechci vracet teď eh, k tomu argumentu, že ITER je tak nepředvídatelný, že to musíme postavit mimo rozpočet, že bychom to v rámci rozpočtu nedokázali uřídit, ale GMS a Galileo tam v rozpočtu zachováme, když tam budou určité eh, záruky rezervy. Dobrá, ale pokud řekneme, že GMS bude stát mimo rozpočet, tak to, to znamená, že už, eh, že už nás ten projekt eh, nezajímá. Já eh, to mi připadá prostě šílené z manažerského hlediska, protože to je projekt, který má jednoznačně přidanou hodnotu, Eh, a je to projekt, který je velmi potřebný a přitom ten, eh, jak se dáváme na okraj, eh, zatímco u projektu, kde nebudeme schopni vyhodnotit jeho přínos v dohledné době a jehož náklady jsou naprosto nepředvídatelné a neuředitelné, tak ten podporujeme já bych byl zvědav na jakéhokoliv manažera, který by eh, se pokoušel obhájit eh, toto stanovisko. Já si myslím, že ta diskuze by trvala asi tak 30 vteřin. Nicméně přesně tak komise postupuje, přesně tak postupují členské státy, jako by eh, se nezodpovídali občanům. A v mé zemi budeme muset v příštím roce škrtnout, škrtat ve veřejných rozpočtech o 10 miliard eur. A jsem zvědav, jak budou vysvětlovat svým spoluobčanům, že na ITER a možná Gajalo budeme eh, utrácet miliony, aniž by bylo jasné, jaký bude přínos. Takže eh, než budeme mít uh, dispozici přesná čísla, chci určitě analýzu nákladů a přínosů. Chci mít možnost sledovat stránku nákladu a analýzu nákladu přínosu. Je to u Galilea odlišná situace než, od ITER, než u ITERu u Galilea musíme mít představu o tom, co bude přínosem za ty vložené prostředky a komise stále mlží v této věci. Všechno, co dostáváme, všechna čísla, která dostáváme, jsou neoficiální. Oficiální cestou jsme vůbec žádné eh, informace o vývoji nedostali. Eh, pokud jde o aspekt eh, výzkumu a vývoje u kosmické politiky, jasně jsme řekli, že když se dostává do průmyslové fáze, Eh, neměly by ty prostředky jít eh, z kapitoly nebo z programu na výzkum a inovace, protože už je odlišnou situaci poté. Eh, samozřejmě nemůžeme říkat, že Galileo nebo GMS nemají vůbec žádný rozměr výzkumu či inovací. A myslím si, že není problém financovat to z výrazně rozšířeného rozpočtu pro strategii EU 2020 a já si myslím, že bychom to měli podobně jako u informačních technologií vnímat jako eh, enabling technology, podpornou technologii, která nám umožní zvýšit konkurenceschopnost, která nám umožní reagovat na společenské proměny a i kosmická politika může pomoci. Pokud chceme provést reformu zemědělské politiky, GMS nám v tom může pomoci. Může nám pomoci zefektivnit eh, naši zemědělskou výrobu. Eh, takže tolik z hlediska výzkumu a vývoje. A ještě poslední věc. Eh, vojenský, vojenský rozměr věci. Já eh, samozřejmě nejsem naivní, potřebujeme ozbrojené složky, víme, že eh, i kosmos je prostor, který mohou, může armáda chtít využívat, ať už kvůli vizuálním potřebám, komunikačním potřebám a podobně. To je pravda, ale co se mi nelíbí, je, že je vojenský aspekt Galila, či dokonce potenciálně GMS, je věc, která je financována z rozpočtu, který je postaven mimo rozpočet na obranu. Protože nakonec, eh, pokud eh, část přínosu těchto projektů eh, spadá do vojenské oblasti, pak také ta, ta příslušná část rozpočtu na náklady musí jít z členských států z jejich, na, z jejich rozpočtu na obranu. Pokud budeme stát o Eh, jednotnější evropskou obranu, to je také v pořádku, ale potom ty prostředky musí jít na komisi. Eh, nemůžeme tady zadarmo poskytovat eh, armádám jednotlivých členských států nějaké služby z evropského kosmického rozpočtu. To je třeba jasně říci. Čili neuplatňuje tady žádné veto na, kosmi- na vojenské využití vojenské aplikace těchto projektů, ale jdeme pouze o to financování. Tak, otázka na komisi, jestli se ještě někdo hlásí. Pan González. Snad budete chtít něco dodat? Nebo ne? Nebo někdo jiný? Nevím, kdo je tady zodpovědný, prosím. Děkuji. Ano. Zpráva velmi napomohla eh, sdělení komise. Také jsme zaregistrovali, že Ehm, byla probrána otázka financování eh, GMES. Myslím, že se nebudu vracet k tomuto konkrétnímu bodu, protože komise už eh, se vyjádřila k této otázce a ehm, také poskytla důvody toho, proč ehm, má být financován program GMS e mimo rozpočet. Eh, chtěl bych však obrátit pozornost na poznámky, otázky, které se týkají z toho nedostatku transparentnosti a také se to týká jistých čísel, které právě byly zmíněny. Chtěl bych připomenout, že komise předložila zprávu eh, v poletním přeskumu ehm, eh, eh, radionavigačního systému, to bylo v lednu tohoto roku, a také se to týkalo Galilea. Eh, jistě, že čísla, eh, která eh, obsahuje sdělení o víceletém, víceletého v rámce financování, to jsou střízlivá čísla, ale návrh nařízení bude brzy předložen komisí jak Galileu, tak GMS a k ostatním. A tento návrh nařízení bude provázen mm, posouzením dopadu, e, které detailně e, probere e, to, co bylo navrženo, takže ctění poslanci parlamentu uvidí, že se tady nic neskrývá Eh, že je zatím racionální ekonomická úvaha eh, za návrhy týkající se těchto programů. Takže k tomuto konkrétnímu bodu bych chtěl eh, jasně ukázat stanovisko komise. Je to stanovisko otevřené, chceme sdílet informace, které jsou k dispozici, sdílet s vámi čísla a také legitimně advokátním způsobem zdůvodnit náklady spojené s těmito programy. Děkuji vám. Děkuji Eh, pan Patričelo. Eh, Patričelo by ještě chtěl něco říct, prosím. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat eh, kolegům za všechny příspěvky, které byly velice zajímavé. Je to jistě text, který musí být ještě vylepšen mm, podle pozměňovacích eh, návrhů a musíme vzít v úvahu všechny úvahy. Chtěl jsem ještě zmínit jeden důležitý aspekt, o kterém hovořil pan Glante vlastní přístup ke kosmickému prostoru. Eh, mluvil, řekl jsem už ve zprávě, že je to pro nás důležité, eh, protože sama eh, vesmírná politika jde ruku v ruce se strategií, která souvisí také s evropskými spouštěcími rampami. Já si myslím, že tady si nemůžeme představovat, že budeme mít pro takzvané launches samostatnou, samostatný přístup. Toto je součást celkové strategie. A pak je tady další aspekt, který se rýsuje a to je otázka financování. To je eh, to, co vlastně formuje celou tuto eh, věc a tady ještě musíme dosáhnout toho, že to je to, co bylo řečeno. Komise se už vyjádřila k financování GMS, ale my jako výbor e, musíme předložit vlastní úvahy. Ještě krátce bych rád řekl, že příštích dnech budeme mít příležitost nebo v příštích e, týdnech e, budeme moci um, Eh, rozpracovat text, který se snad bude moci opřít o většinu, tak abychom se dostali dál ve vesmírné politice, tak aby to bylo strategické pro celou Evropskou unii, ale také pro různé členské státy a zvláště pro průmysl který mm, souvisí s touto politikou. To je velice důležitý sektor a v současné době se přeci jen mm, nacházíme v krizi, která eh, upoutává naše země eh, a eh, přitom eh, bychom mohli být motorem, hybnou silou a snad vznikne zase vzájemná důvěra mezi těmi, kteří v této oblasti pracují. To by znamenalo nové nastartování, které si všichni přejeme. Děkuji. Kolega Lambert se ještě hlásil krátce. Jenom 30 vteřin eh, zástupci, k zástupci komise. Eh, zpráva, kterou jste předložili eh, na začátku tohoto roku, ta byla dost prázdná, říkáte plná čísel. Já jsem viděl daleko více čísel, já jsem je viděl ovšem neoficiálně, takže toto odpoledne dostanete písemnou žádost nebo otázku ode mě. Přeji si váš záv, abyste předložil závazek, že plně odhalíte to, jak jste se dopracovali k vašim finančním mm, výhledům 1 miliard, 1 miliarda na příští roky. Přeji si, abyste tato čísla odhalili. Pokud budete ochotni říci, že to uděláte, pak eh, je to v pořádku. Dobrá, takže počkáme na tuto otázku i odpověď a zapojíme to také. 12. října ve 12 hodin končí lhůta pro pozměňovací návrhy, tak o tom budeme diskutovat znovu. Děkuji vám za pořád jednání dnes dopoledne. Odpoledne se zase všichni uvidíme ke slyšení. Děkuji.